Okay, dear colleagues, it's uh, five minutes past three. Vážení kolegové, jsou tři hodiny pět minut, takže navrhuji, abychom začali zasedání. První bod na programu je uh, schválení pořadu jednání, takže pokud nejsou žádné námitky, tak to považujeme za schválené. Sdělení předsedy. Tlumočení je k dispozici ve všech jazycích, kromě irštiny a chorvačtiny. Dále eh, schválení doporučení koordinátorů. První bod jmenování zpravodajů. Joan Rares Bogdan byl jmenován zpravodajem pro zprávu z vlastní iniciativy výboru Liby ohledně veřejného e, přístupu k dokumentům. Magdalena Adamovič byla jmenovaná zpravodajkou pro nelegislativní zprávu o posilování svobody sdělovacích prostředků, ochrana novinářů v Evropě, nenávistné projevy dezinformace a úloha platform. Javier Sarsalechos byl jmenován zpravodajem k prováděcí zprávě Libie o provádění evropského zatykače a předávání mezi členskými státy. Claude Moraes byl jmenován zpravodajem k zprávě z vlastní iniciativy Libe o nových cestách pro legální eh, pracovní migraci. Tudor Čuhodaru byl jmenován zpravodajem k zprávě eh, z vlastní iniciativy o umělé inteligenci a jejich používání ve vymáhání Praha Michal Šimečka byl jmenován zpravodajem k legislativní zprávě z vlastního podnětu o zřízení Evropského mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva. Fabienne Keller byla jmenována zpravodajkou k prováděcí zprávě Libie o provádění nařízení Dublin 3. Tineke Strik byl jmenován zpravodajem k prováděcí zprávě Libe o prováděcí zprávě o návratové směrnici. Romeo Franz byl jmenován zpravodajem pro zprávu o provádění národních strategií pro integraci Romů a Claire Daly byla jmenovaná zpravodajkou k výroční zprávě o činnosti Libe o situaci základních práv v EU. Může výbor podpořit tato rozhodnutí a doporučení koordinátoru na základě článku 214? Dobrá. A závěrečné oznámení dnes v 17.25 se bude konat elektronické hlasování, eh, takže si prosím na tento čas připravte své hlasovací karty. Nyní přecházím k programu bod 3. Zápis z konference od Tampere 20 k Tampere 2.0, konané v Helsinkách ve dnech 24. až 25. října 2019. Vážení kolegové, naším prvním řečníkem k této důležité konferenci Eh, z iniciativy finského předsednictví Rady finského odboru Evropské migrační sítě a dvou velkých think tanků nebo akademických sítí v oblasti migrace, což je tedy Evropské eh, Centrum pro evropskou politiky a síť Odysseus. Konference eh, se Eh, týkala posouzení odkazu samitu Stampere, který se konal v roce 99. Před 20 lety závěry tehdejší Evropské rady vytyčily ambiciozní směřování evropské politiky pro azyl a migraci a pro oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v době, kdy pravomoci EU a podíl parlamentu eh, byly rozšiřovány. Bohužel náš předseda Libe se nemohl zúčastnit, ale kolegyně Tania Fajon ho zastoupila na závěrečném zasedání. Vyrozuměla jsem, že konference byla úspěšná a umožnila změřit pokrok nebo naopak zjistit, kde je třeba ještě zlepšovat, zvláště v oblasti azylu a legální migrace. Naši řečníci právě vyhotovili zápis z konference, který byl zpřístupněn členům výboru Libe, ale nyní jim dám slovo, abychom si vyslechli jejich zprávu. Nejprve tedy pan Barlund, maximálně na pět minut, který bude nám eh, prezentovat konferenci a výsledek její práce. Děkuji, pane předsedo, vážení členi výboru, děkuji mnohokrát za pozvání. Je pro nás eh, ctí moci zde prezentovat závěry z naší práce z posledního roku u příležitosti 20. výročí eh, závěrů Evropské rady z Jedná se o společnou iniciativu ehm, Centra pro evropskou politiku, sítě Odysseus, finského předsednictví a také eh, nadace Friedrich Norman. Na, od jara jsme pořádali různé konzultace, kulaté stoly eh, a také eh, onu zmiňovanou obsáhlou konferenci, která se konala 24. a 25. října, což byla Eh, akce při příležitosti finského předsednictví EU. Cílem bylo zamyslet se nad odkazem závěru sametu Stamere a především diskutovat o eh, relevanci těchto závěrů pro migrační politiku v době eh, obnovy institucí a nutnosti hledat nové cesty do budoucna. Ve všech činnostech a diskusích jsme se snažili o maximální inkluzivitu všech eh, zúčastněných stran, což byli ti, kteří přijímají rozhodnutí, odborníci z akademických kruhů a také zástupci občanské společnosti. A chtěl bych zvláště eh, poděkovat i členům tohoto výboru, který se do činnosti také zapojil. Dnes bychom chtěli prezentovat některé závěry a doporučení které se týkají eh, migrační eh, politiky v souvislosti eh, s touto spoluprací. 11. prosince chceme zveřejnit tedy publikaci, ale už teď je k dispozici na webových stránkách výboru. A doufáme, že to bude podnětné pro další práci evropských institucí v oblasti migrace a také i pro vaše úvahy. Profesor Filip de Brojker ze sítě Odysseus zmíní eh, některé důležité zastřešující prvky a také řekne o tom, jak by toto mohlo být konkrétně uplatňováno. A potom Marie de Sommer z Centra pro evropskou politiku bude eh, pokračovat se závěry u některých eh, bodů které zatím nejsou dořešeny, jako Dublin a Schengen a jejich vzájemná vazba. Jenom chci zdůraznit, že to je jenom eh, část té práce a prosím, abyste se podívali do té zmiňované publikace, eh, kde se dozvíte další informace. A nyní tedy předávám slovo Filipovi. My jsme to původně měli naplánované v jiném pořadí, ale pokud tak chcete, tak nyní tedy pan de Brojker. Děkuji, vážený pane předsedo, Děkuji eh, také eh, všem eh, europoslancům. Jak právě řekl Rafael, snažili jsme se vytvořit nějakou dlouhodobou vizi na základě toho, čemu říkáme dva stavební kameny. Prvním z nich je solidarita a tím druhým je pojem společná politika. Co se týče solidarity, od samého počátku bylo jasné, že oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti má problém kvůli asymetrické zátěži jednotlivých členských států. A je tedy logické, že toto vyžaduje vysoký stupeň solidarity, tak aby bylo možné kompenzovat tuto nerovnováhu. Mohli bychom tedy říci, že je tady eh, za základní, eh, tedy taková vrozená vada eh, tohoto to systému. Eh, to by mohlo být řešeno na základě článku 80 Lisabonské smlouvy. To je velice důležitý návrh, ale bohužel během velice dlouhé doby se to vůbec nebralo v potaz a ani nyní se to nezohledňuje vhodným způsobem. Znění článku 80 vyžaduje vysoký stupeň solidarity, protože se říká, že je třeba zajistit spravedlivé sdílení odpovědnosti. A to znamená, že všechny aspekty solidarity musí být zohledňovány, a to nejen ten nejkontroverznější, tedy to je relokalizace, to je fyzická solidarita, kdy se ty osoby přesouvají, ale jsou tady i další aspekty solidarity. A například je to finanční solidarita, to znamená přerozdělování peněz mezi členské státy a potom také operativní solidarita, což znamená, když um, evropské agentury pracují pro členské státy a pro nějaké konkrétní potřeby členských států. To všechno může znít velice jednoduše, ale nikdy se nevedla nějaká rozumná diskuse o tom, jak by se solidarita měla organizovat. Nikdy se třeba nevedla diskuse o tom, jak změřit to spravedlivé, spravedlivé sdílení odpovědnosti mezi členskými státy. A vidíme, že velice Často státy citují buď relativní nebo absolutní čísla. A my si myslíme, že je tady nutnost nechat udělat studii, která by změřila nebo uvedla, jak se bude měřit to spravedlivé sdílení odpovědnosti. Samozřejmě by se musela vytečit nějaká kritéria, a na tom základě, když pak se bude vědět, kolik solidarity je zapotřebí, bychom se mohli zamyslet na tom, jak se ta solidarita zorganizuje. Zda to bude finanční solidarita, eh, operativní solidarita, fyzická solidarita a tak dále. To všechno by se potom na, toho, eh, na základě toho určilo. A nyní přejdu k tomu druhému stavebnímu kameni a to je pojem společné politiky. To je pojem, který se používal ve smlouvě především pro migraci a azylum a e, je to i v dalších oblastech a není to náhodou. Co je tedy společná politika? Tradiční odpověď by zněla, jedná se o harmonizovanou politiku nebo o harmonizaci právních předpisů my jsme se snažili vytvořit nějaký skutečný koncept společné politiky. Řekli jsme, že to má ještě další čtyři složky. Společné cíle, společné provádění, společné financování a, a společný postoj vůči třetím zemím. Nemám čas eh, o tom hovořit do detailů, zmínil bych se jenom o tom společném provádění. To znamená, že na rozdíl od eh, principu nepřímé zprávy u některých politik EU nejen vytváří právní předpisy, ale i tyto politiky v praxi v terénu provádí. A to je třeba prostřednictvím evropských agentur, které jsou vlastně nástrojem, který mají k dispozici, eh, který má k dispozici Evropská unie a je jasné, že s třeba Frontex se postupně mění v normální eh, pohraniční službu. Pokud jde o EASO, tam také se jde tím směrem, ale ten text, který zatím eh, byl schválen, by určitě mohl zajít dál a měl by zajít dál. Na závěr eh, ještě ke společnému financování. Zdá se, že cíle nejsou úplně jasné, protože EU přerozděluje peníze k pokrytí základních potřeb některých členských států. Členské státy, když provádějí politiky, tak by samozřejmě si to měly financovat sami. Je tady tedy strukturální problém, je tady určitá finanční solidarita, ale není jí dost a tato finanční solidarita by měla být nějak strukturovaná. Bohužel nový víceletý finanční rámec nebude stačit, dojde sice k pokroku, ale nedostatečnému. A potom je tu něco velice zvláštního. To je ta logika přerozdělování peněz. Momentálně se to zakládá na zátěži, kolik přijímáte žadatelů o azyl, jak dlouhou máte externí hranici. Zatímco my si myslíme, že by to mělo spíše zohledňovat kapacity členských států a nikoli jen tu samotnou zátěž. A na závěr chci ještě říci, když se podíváte na studii v ECO a UNHCR, tak e, nový fond pro azylu a migraci do budoucna, pokud to bude tak, jak se to teď říká, poskytovat více peněz Německu a méně peněz Itálii a Řecku. Samozřejmě můžeme říci, že Německo přijalo velké množství uprchlíků během krize, ale je skutečně Německo tím nejslabším státem, který by nejvíce potřeboval tento typ solidarity. My si myslíme, že bychom měli spíše lépe investovat do členských států, jako je Řecka nebo Itálie. Děkuji. Thank you uh, very much. Děkuji. A nyní paní Desomber, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji Filipovi a Rafaelovi za začátek a já hned navážu Pokusím se ehm, říct se něco k těm konkrétnějším doporučením, které jsme poskytli. Samozřejmě nebudu ehm, tady poskytovat kompletní přehled, protože máte k dispozici tu publikaci, ale ehm, budu se tedy vyjadřovat ke kontextu Schengenu a e, také něco řeknu tedy k dublinské otázce. My jsme se tedy dívali na řadu scénářů, jak bychom mohli uvolnit tlak na eh, prostor eh, volného pohybu v Evropě, který vlastně nebyl úplně bez hranic v posledních čtyřech letech v Evropě. A eh, my už jsme se obrátili na komisi, aby zahájila řízení pro porušení pravidel proti těm zemím, které tedy tuto, mm, tento volný prostor naruší hranicemi a Máme zde tedy nejrůznější kontroly a podobně. Snažíme se to napojit i na SEAS. Tohle to jsou všechny scénáře, které jsou tady vypracovány v tom textu, ale zde mm, zmíním dva scénáře. Jeden pozitivní, jeden negativní. Byli jsme poměrně pozitivní ohledně e, myšlenky zvýšené policejní kontroly která ale neznamená vnitřní eh, hraniční kontroly nebo pohraniční eh, kontroly. Eh, tohle to jsme vnímali pozitivně z toho důvodu, že tyto kontroly méně narušují volný pohyb než tedy vnitřní kontroly a zároveň to vede potom k jakémusi konstruktivnějšímu nebo ke konstruktivnější debatě pro členské státy o tom, jak bychom se mohli zbavovat těch vnější, vnitřních hranic. A jsou zde ale i rizika, která jsme identifikovali, která eh, by bylo potřeba vyřešit v těchto oblastech. Jde tady o otázky soukromí, eh, zachování soukromí, protože tady se hodně používá chytrá chytré technologie a eh, na druhou stranu nechceme to přehánět v tom smyslu, že ehm, nechceme, aby se ty policejní kontroly vlastně jaksi přerostly v ehm, pohraniční kontroly, kterým bychom tak pouze neříkali. Pak jsme měli méně pozitivní scénář, kdo jsme tady mm, se k tomu vyjádřili úplně negativně. Tady v podstatě jde eh, o, jakési, eh, o jakousi vzájemnou podmíněnost Schengenu a Dublinu. Eh, tady vlastně říkám, že v podstatě šlo i o další formalizaci tohoto propojení, protože ony, ono to propojení vždy určité existovalo, ale Tady vlastně eh, některé ty návrhy už to chtěly nějakým způsobem prakticky formalizovat. A Náš závěr k těmto eh, požadavkům byl negativní, protože za prvé eh, tyhle výzvy v podstatě nejsou politicky proveditelné. My jsme si to prostudovali poměrně detailně. Ty detaily potom naleznete v té publikaci, ale můžu se k tomu ještě vrátit, až budeme mít otázky a odpovědi a Prostě nezdálo se, že by to bylo politicky proveditelné v blízké budoucnosti a místo toho, a proč jsme kritičtí, eh, to v podstatě tedy propoje Dublin a Schengen eh, spolu jaksi v debatě a tím eh, rozšiřujeme jaksi tu jedovatou politiku ohledně Dublinu do politiky ohledně Schengenu, což určitě není dobré pro volný pohyb v rámci tohoto prostoru v Evropě. Hmm, určitě bychom měli zapracovat na, na, na, Blin, na Dublinu a my jsme tedy zohledňovali, že v tuto chvíli by asi bylo lepší nemít žádnou reformu, než mít reformu špatnou. Eh, pokud jde o neadekvátní implementaci stávajícího AKI, eh, tady asi by se dalo, dala zlepšit situace na místě, pokud bychom tedy eh, se nevydali tím směrem na základě eh, špatných eh, nějakých mm, hypotéz. A My tady máme i několik návrhů, jak ta reforma by mohla vypadat. Filip už tady zmínil, že určitě bychom měli myslet na solidaritu v jakémsi širším kontextu. A druhý prvek, tady jsme um, identifikovali, že je potřeba větší volby pro žadatele o azyl a e, pro uprchlíky. To jak vlastně i před zpracováním jejich žádosti, i po zpracování jejich žádosti, i v případě tedy e, pozitivního e, rozhodnutí pokud tedy mají svobodu volného pohybu v případě, že jsou uznanými uprchlíky. A tahle myšlenka byla přijata poměrně pozitivně. Některé potíže ve stávajícím problému by se dalo řešit, pokud by ti uznaní uprchlíci by byli, pokud by tito uprchlíci dostali eh, určitá práva eh, volného pohybu v období třeba pěti let. Pokud tedy máme tenhle důvěryhodný slib eh, volného pohybu v budoucnosti, tak ti žadatelé by určitě přijali i e, určité umístění počáteční, které e, třeba je méně e, požadované. A Takže po určitém čekacím období, třeba po roce, po dvou, by mohli třeba i na základě pracovní nabídky přemístit někam jinam. Takže tolik tedy z mé strany. Děkuji mnohokrát. Děkuji za toto velmi informativní a přesto stručný e, příspěvek. Kolegové, Neřekl jsem, že sem přijde e, televize Arte, která si tady e, bude natáčet dnešní zasedání, takže prosím, nenechejte se tím nějak vyvést z míry. Teď máme prostor pro vaše otázky, začneme EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát všem řečníkům za prezentace, za přehled eh, ohledně této studie. Těším se na to, až si ji celou přečtu. Chci se vrátit eh, k jedné věci, kterou, o které mluvil pan Debrojke. Mm, je dobré, to také všichni víme, že máme tedy eh, tady, že chceme řešit asymetrickou zátěž, že tady máme ty tři možnosti pro solidaritu kterou z toho vyvozujeme. Mě by zajímaly závěry, které jste toho vyvodili, co se týče financování. A tady vlastně jde nejenom o délku hranice a trvání, to je zátěže, ale i samotnou kapacitu. A mm, z jakých kritérií jste tedy vycházeli jak eh, chcete měřit to budování kapacit? Děkuji. Nikdo z SAD ani z Renew se nehlásí, takže dávám prostor zeleným. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych také poděkovala organizátorům eh, této konference za mm, briefing, který nám nyní poskytli. Já jsem eh, nemohla na tu konferenci jet, protože jsem musela být ve Štrasburku. Ehm, každopádně si myslím, že to je velmi dobrá příležitost ehm, znovu se vrátit k těm závěrům z Tampere z eh, doby před 20 lety. Tam některé závěry byly velmi dobré, že prostě musíme jít i nad rámec úmluvy o uprchlících, že tady vlastně je potřeba ukazovat solidaritu, je potřeba eh, poskytovat eh, srovnatelná práva našim občanům i pro tedy uprchlíky ze třetích zemí. Nyní máme novou komisi, pracujeme na nové, eh, novém paktu o azylu. Takže to je poměrně aktuální téma. A myslíte si, že bychom tedy v budoucnu měli věnovat pozornost spíše nové legislativě a jejímu předkládání, anebo bychom se měli zaměřit spíše na lepší vymáhání stávajících pravidel? Když se podíváte třeba na dublinský návrh, tak eh, tady reakce je eh, dvojaká protože existují samozřejmě i návrhy pro novou legislativu, takže jaký je podle vás nejlepší postup předu? Samozřejmě tady je otázka také mobility těch eh, příslušníků třetích států, jejich rodinných příslušníků a tak dále. Eh, potom ještě mě zajímá externí rozměr. Pan Debrake hovořil o tom, že potřebujeme společnou pozici vůči třetím zemím. Jak to bylo vypracováno, jak můžeme zajistit, že evropské politiky externě splňují naše vlastní požadavky v oblasti lidských práv a jak můžeme zvýšit eh, zodpovědnost eh, v případě porušování těchto pravidel. Tady jde o monitorování, hodnocení rizik a tak dále. Děkuji. Za skupiny ID, EKR a GUE zde tedy nevidím koordinátory. Chce se někdo jiný přihlásit to slovo? Ano, pan Gofold. Děkuji. Imigrace je jednou z, jedním z hlavních témat dnešní doby pro voliče a e, občané si dělají starosti e, v této oblasti a já jim rozumím. My tady hovoříme o solidaritě a o Schengenu. Tak se podívejme nejprve na tu doložku o solidaritě. Já si myslím, že tam nic solidárního není. Já si myslím, že pokud bychom měli skutečný model solidarity, tak by to vlastně ubralo eh, vliv eh, z vnitrostátních, eh, tedy z národních států ehm, já jsem z Dánska a myslím si, že dánský parlament je svrchovaný, pokud tedy rozhodne o nějakých vodítcích eh, nebo směrnicích pro to, kdo může v naší zemi eh, žít, tak eh, bychom se tím měli řídit. Ne každý může získat přístup do naší země. Za druhé, nesouhlasím s tím, že ehm, hraniční kontroly v Evropě jsou takovým problémem. Vždycky, když překločíme hranici, tak si uvědomíme, že vstupujeme do země, v níž žijí lidé, kteří jsou na svoji zemi velmi hrdí a chtějí ji bránit. Oni se prostě dobře starají o svou zemi, nepouští se tam kde koho. Pokud bychom tedy měli nějaké kvóty ohledně toho, koho si tam pustíme, nebo bychom postupovali proti eh, obraně hranic, tak s tím bych nemohl souhlasit. Děkuji. Paní Mecola, prosím. Děkuji. Eh, mnohokrát jsem trochu ochraptěla. Doufám, že mě eh, přesto uslyšíte. Dobře. Mám dvě otázky. Za prvé vycházím z toho, co už zde zaznělo ohledně návratů. Ehm, souhlasíte s tím, když říkáme, že pokud chceme mít kompletní, holistickou a důvěryhodnou imigrační politiku se všemi pojistkami v oblasti lidských práv a tak dále, i co se týče nového nařízení pro eh, pohraniční eh, stráž, tak samozřejmě potřebujeme mít efektivní návraty. Jediný způsob, jak eh, můžeme jak můžeme schválit eh, takovou to ochranu pro všechny ty, kteří potřebují pomoc a chceme taky postupovat proti veškerým pašerákům a nelegálním um, uprchlíkům nebo nelegálním imigrantům, tak samozřejmě musíme mít dobrou možnost, musíme mít fungující možnost um, tyhle ty nelegální přistěhovalce vracet. Takže co byste k tomu řekl? Co byste řekl i k počtům v Evropské unii, co se týče umožňování i mm, možná dohod se třetími zeměmi, kterých jsme už dosáhli? A mám ještě otázku na vás všechny tři. Pokud byste nám dali nějakou radu našemu výboru, pokud byste nám mohli dát nějakou radu, eh, teď eh, vlastně mm, už několik měsíců eh, uběhlo od voleb, eh, máme novou komisi, eh, máme nové iniciativy, které jsou ale ještě přece řada iniciativ, které jsou zablokovány na radě. Co byste nám doporučili, jak to odblokovat s členskými zeměmi? Tak ehm, jak implementovat tu solidaritu, tak je známe. Tady už zaznělo, že nejde pouze o osoby, Tady velmi často se používá jakási výmluva, že solidarita je v podstatě ehm, posílání peněz na periferii, aby eh, ty problémy nějak jako si tam vyřešili sami. Já eh, jsem ehm, eh, zástupkyně z Malty. Pro mě tohle je velmi důležité téma, protože v posledních několika letech jsme tohleto financovali úplně sami. Snažili jsme se takto vlastně řešit ehm, sami velmi ehm, velkou výzvu. Vůbec to pro nás nebylo jednoduché Myslím si, že spousta zemí vzdálenějších a větších to neviděla jako otázku solidarity. Děkuji, děkuji všem kolegům za otázky a těším se eh, na odpovědi. Nevím, kdo začne jako první, prosím. Pan Debrejko. A nemáme tolik času, takže kdybyste to všichni zdali do, do 4 minut, tak by to bylo super. Je to taková výzva. Jedna z prvních otázek se týkala forem solidarity a toho, jak by se změnila kritéria distribuce peněz. V současné době kritéria, která se používají, jsem uvedl počet eh, žadatelů o azyl, délka hranic. Ale eh, schopnost státu se nezvažuje. Takže HDP by se mělo zvažovat a potom bychom měli jiný výsledek, kde by bylo více peněz pro slabší členské státy a méně peněz pro silné členské státy. Společné stanovisko, které se týká třetích zemí. Porušování. Tak to je nám velice eh, dobře jasné. Pokud se zamyslíte nad tím, eh, co se děje po Líbii, tak tam jasně dochází k porušování lidských práv. Můžete se o tom bavit eh, legalisticky, ale z politického a morálního hlediska nelze tento fakt rozporovat. Problém tedy je, co dělat dál. To je samozřejmě složitá otázka. Z našeho pohledu samozřejmě nelze dělat jen tak něco, Eh, škodlivého pro lidská práva, protože nevíte, eh, co byste dělali jiného. To je jedna věc. Ale alespoň eh, to, co se mělo udělat efektivněji, je evakuace lidí uvízlých v Libii, tak aby nezůstávali v Libii, aby byli odesláni do země původu nebo transitní země nebo přesídleni do Evropské unie. A za druhé, abychom měli co největší kontrolu nad eh, tím, co se děje v těch detenčních centrech, v těch zádržných centrech. Pokud tohle eh, zvládnete, tak je to asi lepší než stávající politika. Není to politika, ale je to lepší než nic. Takže teď ty návraty. Jak je zefektivnit? Sotva někdo eh, řekne, že mu to je jedno a že by to nemělo být efektivní, ale otázkou je, jak toho dosáhnout. Tady si musíme přiznat, že tradiční odpovědi, eh, se kterými teď přicházíme na tuto otázku, nefungují. Můžete mít teda dismí dohody, ale ty příliš nefungují. Takže musíme, myslím, k tomu přistupovat inovativně. A stejně jako v dublinském systému se musíme pokusit, proč ne, navázat na to, co eh, chtějí migranti. proč chtěl ten migrant eh, přijít do Evropské unie a na základě toho mohli bychom ho legalizovat na rok, na dva, aby dosáhnul svého cíle a potom se vrátil domů. To neříkám, že je ideální řešení, ale je jasné, že se musíme zabývat inovativními řešeními, protože jinak se nedostaneme nikam. Odblokovat eh, eh, ty návrhy, které jsou na stole. Já bych osobně řekl ano, kromě návrhu Dublin 4 z pera komise. Protože my si myslíme, eh, kolega eh, Sesko Majany eh, už předložil studii, kterou mm, udělal pro Libe, protože si myslíme, že ten návrh komise je opravdu špatný. Bylo by to asi horší než Dublin 3. Je to taková to, to, to, to zpráva Vixtemové vylepšuje návrh komise, ale není dost dobrá. A myslím si, že je třeba um, tam začít znovu od začátku a bavit se o nových cestách. A navázat možná na tu studii, eh, kterou by bylo třeba udělat o rozložení eh, břemena mezi jednotlivými státy. O tom, jak tohle vyřešit. Děkuji, to jste se akorát vešel do času, paní Děcoumr. Já se pokusím o to tež. Filip eh, přišel se spoustu, spoustu zastřešujících myšlenek a hm, já eh, řeknu něco k tomu, jestli reformovat legislativu, a, nebo jestli eh, se snažit ji lépe implementovat. Jak říkala paní Strik, Některé myšlenky jsou hodně ambivalentní a samozřejmě ono závisí na té legislativě eh, samotné. Tak u toho Dublinu tam je to takové ambivalentní. Mm, asi lepší bez reformy než špatnou reformu, pokud ta reforma vypadá, že nejde správným směrem. Asi bychom měli spíš jít eh, směrem lepší implementace. A potom legální eh, migrace. Směrnice o dlouhodobém pobytu například. Tam bude asi lepší eh, investovat do správné implementace nástrojů, které už existují. Protože kdybychom je zase znovu otevřeli dnes, tak skončíme s nižší úrovní ochrany než eh, tou, kterou už teď eh, podle nich máme. Potom samozřejmě nová legislativa. Jsou oblasti, kde ji lze zvažovat. Například právo na vstup a pobyt eh, příslušníků z třetích zemí, kteří mají plán na samostatnou výdělečnou činnost. To lze zvážit. Potom několik myšlenek k příspěvku dánského kolegy Samozřejmě, migrační politika je vždycky eh, na takové eh, křižovatce mezi eh, napětí mezi národní svrchovaností a mm, evropskou pravomocí. A často se ocitáme v situaci, kdy kdy vnitrostátní orgány už nejsou schopné se eh, legislativně dostatečně postavit těm výzvám, protože z definice je migrace přeshraniční fenomén. Na druhou stranu Evropská unie vždycky nedostala dostatečné kompetence, aby mohla udělat to, co se od ní čeká. Obecným řešením by bylo, jak říkáme, eh, přesunout se víc směrem k EU a to by také prospělo eh, k tomu, co se děje na vnitrostátní úrovni. Společně bychom byli eh, schopni lépe uspořádat ty otázky eh, přeshraniční povahy, než když budeme eh, <clears throat> postupovat rezortně na národní úrovni. A potom ohledně těch hranic. Já vím, že jste hovořili o tom, jak to může vypadat, jak to může být předmětem hranice, ale Eurobarometr soustavně ukazuje v posledních letech, že většina evropských občanů má za to, že práva a právo <clears throat> volného pohybu eh, za, to, za mnohem důležitější. Takže eh, hraniční kontroly jsou určitě dobré eh, z hlediska tedy toho evropského vnímání. A ještě závěrečná slova pan Valund. Děkuji, jenom několik velice stručných obecnějších připomínek. Já myslím, že teď eh, jsme v velice, velice dobré situaci, kdy eh, komise dnes nastupuje do eh, úřadu a můžeme se pustit do vyjednávání. A řekl bych, že je třeba spolupracovat s odcházejícím finským předsednictvím, ale potom také chorvatské a německé předsednictví. To no, bude opravdu eh, vyžadovat konzultační proces. Tam bude mít velice náročné otázky. Jako mi se teď oznámila, že pracuje na novém paktu pro imigraci a azyl. A já bych řekl, že eh, to nadcházející předsednictví a komise společně hm, musí projít konzultačním procesem, aby eh, zakotvila tedy své společné návrhy nebo v rámci toho, co si představují členské státy. Děkuji eh, všem skvělým našim třem řečníkům za jejich příspěvky i za publikaci, kterou najdete myslím na internetu a na stránkách Libe. Určitě tohle nám velice pomůže v nadcházejících měsících při naší práci. Dobrá, takže bod čtyři na pořadu jednání a sice eh, závazky, interní eh, závazky EU vzhledem k globálnímu uprchlickému fóru. Teď se nám tedy vymění řečníci na pódiu. A vážení kolegové, teď povedeme eh, výměnu názorů k vnitřním závazkům EU, zejména vzhledem k přesídlení v souvislosti s globálním uprchlickým fórem, které se má konat 17. až 18. prosince 2019, kde náš výbor společnost, společně s výbory 2 a 9 vysílá osmičlenou delegaci. Vzhledem k této delegaci už jsme měli výměnu názorů s panem Endresem, ředitelem UNHCR pro fórum. Dnes e, zde poprvé nejdříve vystoupí pan Michal e, Šotr, Eh, ředitel DG Home pro migraci, ochranu a víza, který nám řekne o aktuálních eh, přípravách komise eh, na fórum v oblasti vnitřních závazků EU a konkrétně k přesídlování. A potom paní Imogen Sudbury, ředitelkou Policy and Advocacy Europe, <clears throat> Mezinárodního záchranného výboru, která Ehm, představí očekávání nestátních organizací, včetně společného prohlášení ze 31. Eh, října podepsaného 24 organizacemi občanské společnosti. Nejdříve pan Šotr. Děkuji vám eh, za pozvání na tuto výměnu názorů o těchto interních závazcích EU k eh, nadcházejícímu globálnímu uchlickému fóru. Rád bych nejdříve zdůraznil, že toto fórum je eh, prvním krokem při implementaci globálního kompaktu o uprchlících z roku 2018. Počet eh, těch kroků v globálním, eh, té globální dohodě, nebo řada těch kroků je implementována už evropskou agendou, prostřednictvím externích partnerů, prostřednictvím Evropského rámce pro humanitární spolupráci. Jak už 12. Eh, listopadu informovala komise výbor, komise jménem EU eh, eh, se bude konkrétně aktivovat nebo aktivně zúčastňovat na čtyřech tematických skupinách fóra. Za prvé sdílení břemene a odpovědnosti, za druhé vzdělávání, za třetí pracovní místa a živobytí a za čtvrté řešení. Služby EU se aktivně připravují na tuto účast Evropské unie a myslíme, že je nesmírně důležité, aby Evropská unie silně přispěla k tomuto prvnímu fóru. Je důležité zdůraznit na fóru, že Evropská unie bude i nadále pokračovat ve svém silném angažmá, bude podporovat partnery, kteří eh, řeší nucené vysídlování eh, uprchlíků a ehm, také nás potěšilo prohlášení Mezinárodního výboru pro záchranu. Takže v tomto ohledu to je velice dobré. Na fóru evropské instituce eh, představí eh, eh, svoji angažovanost a to, že opravdu stojí v čele s nách pomoci uprchlíkům v oblasti přesídlování. Vítám také, že několik poslanců Evropského parlamentu se zúčastní toho fóra v rámci naší delegace EU a doufám, že vydáme i jasný signál a, a uznáme stále důležitější roli, kterou Evropská unie hraje v této oblasti. Nejenom jako e, významný dárce, ale také u e, přesídlování jako e, zásadní aktér, pokud jde o globální prostor přesídlování. Na jednu stranu její role je stále obtížnější, na druhou stranu zde může posílit Eh, svoji roli. Jenom abyste si udělali představu, eh, podíl EU na eh, přesídlování dříve byl po 9, po 9% do roku 2016, ale teď to zásadně se zvyšuje a samozřejmě jsou tady proto různé důvody. Některé země odstupují, někteří mezinárodní partneři také, ale myslím, že to odráží to, že se této, priori, této oblasti dává větší priorita že je tady silnější právní základ. Takže eh, v roce 2016 bylo 35% globálních, tedy snah o přesídlení 2018 to bylo 41%. A mohu vás ujistit, že nová komise se eh, eh, zaměří na posílení těch legálních cest a zachování ehm, tedy silného odhodlání k eh, přesilování. To chci zúraznit. Pokud pro Evropskou unii je toto velice důležité, protože to představuje eh, bezpečnou a legální alternativu nebezpečným cestám uprchlíků a je to také důkazem eh, solidarity EU s evropskými zeměmi, odkud nebo kde přebývají, přibývá spousta lidí, uprchují, kteří jsou na útěku před válkou. Je jasné, že tohle se teprve prohloubí za nadcházejícího mandátu. A chci jenom ukázat, že přes 65 tisíc eh, eh, zranitelných uprchlíků bylo přesídleno od eh, spuštění toho prvního plánu v roce 2015 Máme také průběžný evropský systém, který začal v roce 2018 a skončí v prosinci 2019 a v současné době eh, máme nějakých 83% cíle na základě eh, těch přijatých slibů. Ještě jsme to úplně neukončili, takže čekáme na konec prosince, ale 83% a jako i všechny stát už eh, naplnilo svůj slib ze 100%, a to znamená, dohromady to znamená 41 tisíc lidí, kteří potřebují mezinárodní ochranu z prioritních zemí, jako je Turecko, Libanon a Jordánsko, ale ze zemí, eh, v, eh, z, které jsou podél z té střední cesty středomořím. Zejména tady jsme věnovali pozornost špatné situaci v Libii 4400 41 uprchlíků bylo evakuováno z Libie na tomto základě. Mezi nimi přes 2200 bylo eh, přesídleno v rámci eh, transitního mechanismu do Nigeru a více než 1500 eh, z toho bylo zase přesídleno do členských států EU. Měl bych také zmínit, že 800 bylo přímo evakuováno z Libie do Itálie cesta vpřed, protože tady nemůžeme skončit v roce 2019. To přesídlování bude i nadále prioritou na Evropské migrační agendě. A rok 2020 to bude nový, nový plán, do kterého členského státy, členské státy při eh, eh, slíbili 30 tisíc míst, na to bychom měli být eh, hrdí. Tento hrdý příslip, nebo šedý příslip je velice důležitý, protože potřeba přesidlování eh, zůstává veliká, je třeba na něj silně reagovat. A jsem rád, že členské státy eh, přijaly tento silný závazek i do budoucna. A tedy na globální úrovni eh, opravdu vedou. Když se díváme na ten systém 2020, tak myslím, že se budeme zaměřovat na stejné zeměpisné priority, na situaci v eh, Chorvatsku a ve Středozemí. A také budeme nabízet eh, ty, eh, ta, ta místa pro nějaké léhové potřeby. Budeme členským státům také poskytovat financování při jejich snahách. Kromě tohoto komise bude se zabývat také alternativními cestami, jako jsou humanitární mise, koridory a, a systémy soukromé podpory. Pokud je o operační podporu, tak Evropská unie bude podporovat důležitou operační podporu prostřednictvím eh, průběžných aktivit EASO. A to zejména prostřednictvím toho eh, podpůrného zařízení v Istanbulu. Pokud je o budoucnost, tak eh, doufám, eh, že to nebude vzdálená budoucnost, ale spíše blízká. Myslím, že můžeme eh, volat po rychlém přijetí mm, navrhovaného rámce pro humanitární mise v Evropské unii. Jsme rádi, že Evropský parlament na tom pracuje a těšíme se na debatu jak s parlament, je tak, tem, tak s radou co nejdříve. Toto nařízení přinese prostředky, jak umožnit EU zajistit stabilnější rámec. Děkuji vám. Thank you very... Děkuji, pane Šotere, že jste se podíval do minula, do současnosti i do budoucna. A teď už dostane slovo paní Sudbery také na 8 minut, je to možné. Máte slovo. Děkuji. Budu se snažit. Nejprve tedy stručně o, našich, o naší organizaci jsme celosvětovou humanitární organizací, která působí asi ve 40 zemích světa, kdy poskytujeme okamžitou podporu lidem, kteří jsou postiženi konflikty, krizí, aby přežili, zotavili se, ale také, aby znovu získali kontrolu nad svými životy. Také máme 10, 10 desetileté zkušenosti eh, s prací v USA, což je zase druhá strana mince. Máme vlastně uprchlíky, kteří jsou přesidlováni se zemí, kde byla krize a umožníme jim se eh, vlastně usadit, stát se sobě stačnými. A také podporujeme technickou pomoc a podporu uvnitř Evropy, abychom podpořili národní a místní organizace, které přesedlují uprchlíky. Takže jsme eh, z první ruky viděli velký přínos eh, přesídlení uprchlíků pro ně samotné, ale i pro tu eh, přijímající komunitu. A bohužel přesídlení je oblast, kde by EU mohla dělat mnohem více a kde by také na tom mohla mnohem více získat. Takže velice vítáme postupný nárůst počtu a také ty pozitivní kroky, které tady nastínil pan Schotter. Myslíme si, že globální fórum pro uprchlíky je kritickou příležitostí pro EU i členské státy, aby vyslali důležité politické signály a prokázali politickou vůli v této oblasti. Jak už o tom hovořil pan Šoter, je tady řada oblastí, kde e, naše organizace i další humanitární organizace vlastně na sebe berou závazky. Je to také oblast eh, zaměstnanosti, eh, kde, eh, což je oblast, na kterou já se soustředím, ale dnes tady zastupuji koalici nevládních organizací, především 23 organizací, které se spojily s IRC, tak aby formulovali, jaké závazky bychom rádi viděli ze strany EU. My jsme přesvědčeni, že globální fórum pro uprchlíky je příležitostí nejen proto, aby se schrnul dosavadní pokrok, ale aby se i ukázalo, že celosvětoví představitelé, včetně těch, kteří rozhodují v EU, myslí vážně eh, provádění toho globálního balíčku pro uprchlíky. Eh, vysídlení je stále rozsáhlé, a to přesídlení je tedy třeba realizovat. Jsou tady tradiční přesidlovací země, které ale ustupují ze svých stanovisek, zvláště USA. A e, v EU e se vracíme přes úroveň roku, před úroveň roku 2014. A je tedy na Unii, aby ukázala e, solidaritu s těmito uprchlíky, kteří přicházejí především z rozvojového světa. A je to klíčové máli EU zůstat důvěryhodným humanitárním aktérem. Vítáme zprávy ohledně 30 tisících příslibech z alespoň 15 členských států, ale pokud se to skutečně má převést eh, na konkrétní a smysluplné kroky, které povedou ke sdílení solidarity. U těch nejzranitelnějších uprchlíků bychom chtěli vidět jasné závazky ve třech oblastech. Za prvé, vyzýváme Evropskou komisi, aby s členskými státy spolupracovala na tom, aby přijali kolektivní závazek přesidlování pro rok 2020 jménem EU na tomto fóru. A především je třeba zavázat se k udržitelnému nárůstu počtu přesídlených uprchlíků i nad rámec toho ročního příslibu. IRC vyzývá EU eh, e k přesídlení 250 tisíc uprchlíků do roku 2025. To by byl, eh, bylo znamení, že opravdu myslíme vážně ochranu těch nejzranitelnějších a že se podíláme, eh, podílíme na řešení vysídlení i nad rámec politických prohlášení. Počet 30 tisíc míst pro přesídlení, to jsou jenom 2 toho 1,4 milionu lidí, kteří potřebují eh, přesídlení v roce 2020. A i když ty potřeby budou stabilní, tak v roce 2025 250 tisíc uprchlíků by prezentovali pouze 17 celkových potřeb přesídlení. A myslíme si, že to je méně než by byly kapacity EU podle eh, jejího HDP. Každé další přesídlení je důležité pro ty lidi v tísni. Členské státy eh, by měly rozšiřovat eh, možnosti, které jsou k dispozici, jako jsou různé humanitární mise, humanitární víza a rozšířené sjednocování rodin. Za druhé, vyzýváme komisi a členské státy, aby zajistili, že ta místa, která jsou příslibená, skutečně budou k dispozici v tom jednom kalendářním roce, aby se jenom nerecyklovaly přísliby z předchozích let. 30 tisíc lidí v roce 2020. To by vlastně byl pokles oproti 50 tisícům, které EU zvládla přesídlit za poslední dva roky. Je také obtížné, aby nevládní organizace monitorovaly pokrok, protože eh, ta, ty, to podávání zpráv se dost liší a je třeba, aby jakýkoliv nárůst eh, bylo možné transparentně sledovat a měřit. A naléhavě vyzýváme členské státy, aby lépe dezagregovaly data, když uprchlík přijde do země, aby bylo jasné, kudy a jaký status ochrany je mu udělen a jaká jsou tedy práva související s těmito jednotlivými statuty. A potom za třetí vyzýváme EU, aby uznala přesidlování jako humanitární nástroj, protože cílem je zajistit, aby ti nejzranitelnější eh, se mohli přemístit na bezpečné místo. Přesidlování by se mělo rozhodovat eh, na základě potřeb a nikoli jako pobítka eh, nebo příslip mm, odměny pro země, které lépe spolupracují. To by mělo zajistit udržitelnost programu a ukázat, že tedy opravdu přesídlení se vnímá jako nástroj pro sdílení odpovědnosti za ty nejzranitelnější lidi. Je také důležité, aby se EU soustředila i na situaci eh, těch přesídlených po příchodu. Jak známe ze zkušeností z USA i z Evropy, přesídlení může být úspěšné pro ty, co přišli a pro hm, přijímací komunitu, když eh, je, jsou dostatečné zdroje a plánování i na integraci těchto ehm, uprchlíků. Také je třeba podporovat e, zastupitelstva, obce, města, e, která se, které se zaměří na integraci uprchlíků. Může to být prospěšné i pro e, místní rozvoj. A na závěr chci vyzvat jménem IRC, aby komise rychle zavedla nový akční plán pro integraci uprchlíků uvnitř Evropy. Děkuji za pozornost. Děkuji za tyto informace. Budeme mít tady jedno kolo otázek, kolegové, takže nejprve poslanci, kteří budou členy delegace eh, Evropského parlamentu na globálním foru, a tedy jako první paní Dupont za EPP. Eh, Herr Schotter, vielen Dank, Frau. Eh, děkuji mnohokrát, Děkuji za poskytnutí přehledu i za definování cíle EU u té konference. Já bych se ještě vrátila k jedné věci, to je to globální fórum pro uprchlíky. Vy jste oba se vyjádřili v tom smyslu, že tady máme tedy eh, tradiční přesidlování a eh, teď eh, vlastně se to mění. Hovořili jste i o USA. Jak bychom je mohli zase vtáhnout zpátky, abychom tedy samozřejmě docílili úspěchu? Děkuji. Thank you. Madam. Děkuji, paní Běrk. Thank you very much. Děkuji, děkuji komisi a zástup zástupkyni nevládních organizací. Já jsem zpravodajkou pro právní předpisy o přesidlování. Jsem ráda, že to zůstane na stole a že se o tom bude nadále pracovat na základě politické dohody, k níž už jsme jednou dospěli, takže na to se těšíme. Musím říci, že je to velice důležité zasedání. Je to poprvé, kdy takto sledujeme tuto eh, dohodu nebo toto fórum a musíme tedy ukázat, jakou úlohu EU eh, e chce mít. A chci zopakovat, co jste oba říkali. Chtěli bychom eh, více míst pro přesídlení, eh, více tedy cest, které jsou umožněny. Přesidlování samozřejmě ne, nemůže nahradit další legální cesty ani v to, že lidé budou do Evropy přechýždět i nadále. A my tedy musíme vytvořit lepší azylové řízení a důstojné podmínky pro přijímání lidí v Evropě, aby to nevypadalo tak, jak to nyní vypadá v Řecku, ale i třeba na hranicích Chorvatska a dalších zemí. Musíme si uvědomit, kde máme nedostatky a kde chceme eh, udělat pokrok. Eh, představa parlamentu se hodně blíží tomu, k čemu vyzývají nevládní organizace. Podstatně více míst také parlament vyzývá k programu, který by byl nadále humanitární, aby se nejednalo o nějakou podmíněnost, když třeba hovoříme s dotčenými třetími zeměmi a také, aby UNHCR sehrávala úlohu, aby se prosazovalo mezinárodní právo a myslíme si, že v tom právě UNHCR je nejlepším aktérem. Je to tady důležitý okamžik pro to, abychom začali konat, abychom vytvořili nějaký víceletý plán eh, pro ty přísliby míst. je třeba tedy vytvořit takovýto rámec. A myslím si, že to je i nejlepší cesta, jak získat země, které z toho ustoupily, jako třeba USA. Nejlepší cesta, jak je zase zapojit ukázat, že to skutečně možné je a že to je cesta ku předu. Takže já se těším na to naši účast a doufám, že také eh, budeme úspěšnější u té navratové dohody. Děkuji. Nyní paní Tritke. Ještě pan Karem je také členem delegace. Já ráda vystoupím, ale Já jsem... My necháme to na interní koordinaci zelených. Co chce si pan Karem vzít slovo? Tak já jenom mám pár stručných dotazů, když dovolíte. Hodně se hovoří o přesidlování, což je zásadní součást těchto závazků dohody o uprchlících, ale pak tady je problematika finančních investic, které je třeba v regionu posílit. Co tedy může dělat EU více? aby kompenzovala i podpořila země, které zatím eh, nechtějí tolik přijímat eh, uprchlíky. Pokud jde o evakuaci z Libie, pokud vím, situace je teď taková, že lidé jsou v těch libijských eh, centrech, protože ti, kteřím byl zajištěn status uprchlíka, Eh, nemohou být přesídleni kvůli nedostatečným místům eh, v EU. Možná byste se k tomu mohli vyjádřit. A dále, kdo je potom eh, vlastně přijatelný nebo způsobilý pro přesídlení? Jak komise zajistí, že právě ti nejzranitelnější budou přesídlení a ne ti, kteří mají nejlepší ekonomické vyhlídky? Nebo například rodinní příslušníci, kteří mají nárok na jiná řízení, například v rámci Eh, řízení o sjednocování rodin. A pak tady také zaznělo eh, od paní Sudbery eh, spolupráce v oblasti migrace s třetími zeměmi. Do jaké míry je toto podmínkou pro přesidlování uprchlíků z těchto zemí? Jaký je postoj komise v této věci, především s ohledem na to, že se musíme zaměřit na ty nejzranitelnější? to znamená na uprchlíky a nikoli ne na ty jednotlivé státy, odkud pocházejí. Děkuji. Nyní paní Keller za Renew. Děkuji mnohokrát. Děkuji za tuto prezentaci. Vy chodíte pravidelně na výbor Libe a já v tom chci vidět doklad eh, toho, že problematika migrace a eh, starání se o žadatele o azyl je opravdu zásadní pro náš výbor. Dvě otázky. Hovořil jste o číslech, eh, pokud jde o provedení přesidlování či relokalizace v roce 2019. Můžete se vyjádřit k vyhlídkám do budoucna a jaké jsou hlavní výzvy? které před vámi stojí. Mám na mysli především pana Šotera, ale možná je možné i zodpovědět to i z toho humanitárního hlediska. A druhá otázka. Víte, že jsme velkou eh, většinou schválili novou komisi. Je tady několik místopředsedů a komisařů, kteří mají na starost migraci. Jak tedy lépe koordinovat činnost Evropské unie v této oblasti? Kdo bude ten hlavní komisař, který to bude mít na starosti, nebo který bude mít na starosti koordinaci jo, Josef Borel, pan Šinas, nebo jak to bude fungovat? Děkuji. Thank you. Děkuji. To byli tady všichni kolegové, kteří se přihlásili do diskuse. A prosím tedy pět minut pro každého z vás. Začneme asi s panem Šoterem a potom paní Sudbery. Well, as, as always, I will do my... Udělám maximum pro to, abych zodpověděl všechny otázky. Paní Dupont, vy jste se zeptala na něco velmi důležitého, nejsem si ale jistý, zda na to mohu odpovědět. Jak znovu vtáhnout mezinárodní partnery do hry. Předpokládám, že je to tím, že půjdeme příkladem a potom eh, asi bude, řekněme, nabývat tlak z jiných stran, aby, aby vstoupili. A tady vlastně určitě, zejména v oblasti přesídlování, hrajeme silnou roli. Takže je možné, že se to navrátí tam, kde to bylo dříve. Ale ta potřeba zde ještě existuje. Takže tolik k téhle otázce. Mm. Paní Björk, ano, to je prioritní oblast. Zdůraznili jsme to ve směrnicích, eh, které měla i předsedkyně von der Leyen. Tady jde určitě o ty právní cesty, které jsou odpovědí na potřebu eh, poskytnout humanitární pomoc. A určitě je to také správný způsob, jak to udělat. Nepostupovat jakými si neregulárními cestami. A Tohle to určitě tedy bude klíčová priorita v téhle oblasti a eh, proto i Globální fórum pro uprchlíky eh, je důležitou událostí, která to zdůrazňuje. Souhlasím s vámi, že přesedlování je součástí širšího komplexního přístupu, který je potřeba nastavit. Tady jde o reformu vnitřních pravidel našich vlastních. Co se týče víceletého plánu, ten určitě poskytuje větší jistotu v ohledně toho, co nás čeká do budoucna. Teď ten rok 2020. My zde máme jakási eh, omezení, z, mm, která vyplývají z víceletého finančního rámce. A eh, z toho tedy vzešlo i financování pro rok 2020. Mm, dříve jsme třeba pokrývali eh, ve stejnou chvíli i více nebo delší období, ale Tady vlastně určitě v tuto chvíli jde o to, abychom si nastavili nový víceletý finanční rámec, protože tyhle závazky eh, ze strany EU jsou velmi důležité. Tady jde třeba o 10 tisíc euro na přesídlenou osobu, což určitě eh, výrazně změní situaci v těch eh, členských zemích, které se to nejvíce týká proto je to tedy velmi důležité pro to budoucí plánování s víceletým výhledem. Ještě k tomu, na co se ptala paní Strix, eh, když si stanovujeme širší rámec pro finanční pomoc ve všech podobách eh, vůči tedy třetím zemím a partnerům v těchto zemích, kteří spolupracují a takto jim chceme tedy pomáhat v jejich regionu. Mm. Potom ohledně těch, kteří jsou v těch eh, táborech ehm, v Libii, tak z evropského pohledu nám jde o to, aby tyhle tábory se uzavřely. Eh, proto spolupracujeme s mezinárodními partnery, postupujeme kupředu tak, abychom evakuovali lidi z těchto těch ehm, zádržných zařízení. Máme eh, vlastně také ten eh, naléhavý transitní mechanismus. Ehm, chtěli bychom, aby se to pohybovalo kupředu rychleji, ale eh, teď už vlastně máme určité známky, ehm, že se tedy to pohybuje povzbudivě v Rwandě, v Nigeru a hm, tohle tedy ehm, prostě snažíme se takto evakuovat lidi z Libie a přesídlit je i do EU. S vaším dovolením, pane předsedo, můžu se jenom zeptat, já jsem hovořila naopak o těch centrech v Nigeru, kteří už byli evakuováni, ale teď čekají na přesídlení, protože eh, nedošlo tedy k naplnění všem, všeho z evropské strany. Pokud tomu rozumím dobře, tak tady vlastně jde o proces zprávy těch žádostí o přesídlení a tenhle proces je někdy velmi komplexní, komplikovaný. Mm, musíme spolupracovat s mezinárodními partnery, ta práce je velmi detailní a není, nejde o to, že by tam byl nedostatek pomoci eh, z členských zemí nebo dokonce žádosti ze strany členských zemí, ale eh, spíše jde o tu administrativu a my se tedy snažíme pomáhat eh, mezinárodním partnerům i UNHCR v téhle oblasti, ale myslím si, že určitě není nedostatek žádostí o, nebo slibů, příslibů o přesídlení ze, ze, ze strany českých zemí. Spíš tady jde o tu dobu zpracování, taky eh, identifikaci a další detaily, které to zpomalují. Určitě bychom to rádi urychlili. Eh, ještě jednu věc, i když vím, že čas běží, ohledně ochrany řada vás z vás zmínila význam ochrany a komise to vůbec nespochybňuje. Ještě bychom k tomu ale dodali vzhledem k počtům. E, tady vlastně určitě bychom chtěli, aby ten počet se zvýšil, ale když to srovnáme s potřebami, my předpokládáme, že to je podmínka, že tahle ta e, mezinárodní ochrana je k dispozici, existuje, je za, eh, zaručována UNHCR, ale nad rámec toho musíme stanovovat priority a v tuto chvíli naše priority se shodují s UNHCR, co se týče regionů, například Jižního Středomoří, Turecka, Libanonu. A teď, eh, když se podíváme na Niger a eh, Rwandu, Tohle může sehrát roli v rámci toho širšího komplexního přístupu. To je taky důležité, ale aniž bychom jakkoliv spochybnili ty klíčové prvky ochrany eh, a vlastně toho zdůvodnění, o co jde v oblasti tedy přesídlování. Možná jsem řekl už dost, ale předám slovo zpátky. Děkuji, to byly velmi kompletní odpovědi a ještě paní Sobory na závěr. Já myslím, že ani nebudu potřebovat těch 8 minut. Většinu, mm, většina otázek byla směřována na komisi, ale vrátím se tedy k pár věcem. Za prvé, jak znovu zapojit eh, ty předchozí eh, země, které se dříve účastnily přesidlování, ehm, Mí kolegové spolupracují maximálně s kolegy z USA, aby se tedy na to podívali i z pohledu místních um, organizací i těch samotných zemí, aby se zvýšila eh, ty přísliby. Teďka vlastně máme jakýsi strop 18 tisíc, což je velký rozdíl oproti předchozím letem. Když to srovnáme třeba se 110 tisíci, které jsme si stanovili eh, dříve s bývalou americkou vládou, tak tady vidíte obrovskou propast. A nyní tedy svět pohlíží na Evropskou unii a eh, čeká, že tuhle tu propast nebo mezeru zaplní. A Eh, jsou lidé, kteří se připravili na přesídlování do USA, kterým bylo na poslední chvíli tedy řečeno, že to místo tam není. On to je eh, proces, který může trvat i dva roky, takže tady jsou třeba rodiny, které na to dva roky čekají. A proto je tak pozitivní, pokud eh, lidé projdou veškerými těmi postupy, kulturní orientaci a tak dále. Ale pokud lidé na konci tohoto dlouhého procesu zjistí, že to místo nemají k dispozici, tak to je samozřejmě zničující. To je ten eh, lidský dopad je obrovský. Naopak, když vidíte ten pozitivní dopad rodiny, když eh, tedy přijedou a eh, pokud každá země v Evropské unii by um, umožnila vyšší počty Eh, tak ten dopad by byl obrovský a my bychom tedy všichni měli pracovat na tom, aby naše vnitrostátní orgány, naše jednotlivé členské státy, které třeba se ještě nezavázaly k určitému počtu přesídlení, eh, snažme se, aby zvýšili eh, ty počty lidí, které takto přijmou. Co se týče finančních investic Evropské unie do tohoto regionu, my bychom rádi eh, zažili přesun financování EU se zaměření na zastavení toho pohybu. Spíše bychom se měli zaměřit na to, že lidé i nadále prostě se budou dávat do pohybu. Máme proto přímé důkazy, takže spíš bychom se měli tedy méně zaměřit na zastavení těch pohybů Spíše bychom se měli snažit zlepšit podmínky, v nichž se lidé nacházejí. Tady jde vlastně o pracovní podmínky, životosprávu, eh, přístup k veřejným službám a tak dále. Měli bychom to tedy vnímat eh, holisticky a předložit nový přístup. Jaké jsou naše hlavní výzvy, nebo jak je vnímáme? Ty rostoucí počty a nedostatek míst pro lidi to je eh, asi nejzřejmější a my jsme zastoupeni na místě v Libii, víme, jak to vypadá pro lidi, kteří nemají možnost eh, být přemístěni mimo Libii a mm, členské státy EU zvyšují své tedy mm, přísliby ohledně počtu lidí, které jsou ochotny přijmout. Ale i tyhle ty zvýšené počty přijetí jsou stále e, ničím ve srovnání s tou potřebou a e, členské země EU tedy potřebují e, jaksi dostat své zodpovědnosti i vůči spontánním e, příjezdům nebo příchodům do EU a Vždy tady máme další možnosti pro přesídlení a je potřeba tedy zajistit, abychom tyto postupy urychlili a abychom měli nastaveny dobré systémy pro to, že dojde eh, k, tedy k tomu přemístění, aby to dobře fungovalo. Můžeme navýšit zdroje, které jsou k dispozici pro UNHCR a další mezinárodní organizace, které v této oblasti působí, ale také prostřednictvím eh, rámce Unie pro přesídlení, což by vedlo ke zjednodušeným postupům, které prostě vedou k tomu, že ten proces bude fungovat lépe. Eh, proto také potřebujeme tenhle rámec EU pro přesídlení a ještě k některým dalším aspektům, co by Evropská unie mohla dělat, eh, aby řešila ty problémy jak Evropská unie reaguje na žadatele o azyl a na uprchlíky, kteří už jsou v EU a jejich třeba přístupu k vzdělávání a k pracovním příležitostem. Když se podíváme na to globální eh, fórum pro uprchlíky, když požádáme ty země, aby udělali více v oblasti eh, pracovních příležitostí a zaměstnání, tak první věc, kterou musí udělat Evropská unie, my, i my se musíme podívat na bariéry, které zde budujeme v téhle oblasti. Eh, řada těchto lidí se potýká s bariérami, kterým zabraňují nalézt si práci nebo získat potřebné vzdělání. Takže tyhle ty bariéry prostě musíme odstranit ve svých vlastních zemích. Tolik asi tedy z mé strany. Děkuji. Děkuji vám oběma mnohokrát za zajímavé příspěvky. Budeme se těšit na pokračování těchto diskusí na samotném Eh, tom globálním fóru 17. 18. 18. prosince. Bude tam eh, taky delegace Evropského parlamentu, ale samozřejmě v naší, ve své spolupráci budeme pokračovat i nadále. Děkuji. Okay, colleagues, then we move to point five of the agenda, uh, which is an exchange of views. Přecházíme na bod pět, což je výměna s Antonio Vitorínem, který zde zastupuje zastupuje ehm, Mezinárodní organizaci pro migraci. Vážení kolegové, je mi obrovským potěšením přivítat pana Antonia Vitorina, generálního ředitele Mezinárodní organizace pro migraci. Je zde s námi poprvé po svém jmenování v červnu eh, minulého roku. Ehm, je mi potěšením připomenout, že man Vitorino byl předsedou tohoto výboru v letech 94 až 95 a potom byl komisařem pro eh, spravedlnost a vnitro Eh, my jsme eh, pravidelně tedy eh, organizovali diskuse se zástupci Mezinárodní organizace pro migraci, ehm, naposledy taky v rámci diskusí ehm, o Libii před pár dny. Dnes budeme hovořit o řadě témat ve společném zájmu, týká se to zejména evropské azylové migrační politiky a ehm, vašich názorů na to, jak vybudovat holistický přístup vůči migraci a vůči situaci na různých migračních trasách, jaké jsou taky plány do budoucna, budoucna strategická vize mezi lety 2019 a 33, 23 a Těší nás, že jste tedy mezi nás přišel a věřím, že i nadále budeme dobře spolupracovat s vaší organizací. Nyní vám předám slovo. Máte asi 15 minut na úvod a potom budeme mít eh, prostor pro otázky a odpovědi kolegu. Děkuji, máte slovo. Hello, good afternoon to all of you. Já vám všem přeji dobré odpoledne. Pane předsedo, děkuji za pozvání zpět na výbor pro občanské svobody. Eh, ve své třetí funkci už jsem tady eh, opravdu před 25 lety, no to bylo už v minulém století, eh, jsem měl tu výsadu sedět tady a potom ještě o kousek dále jako zástupce Evropské komise a teď jsem tady jako generální ředitel IOM. Řeknu, že letos eh, v populace mezinárodních migrantů eh, se odhazuje na 272 milionů. Odhaduje. Což je vysoké procento globální populace. Od eh, přelomu století celkový počet mezinárodních migrantů vzrostl o zhruba 100 milionů a většina z nich je v pracovním věku, 74%. My se dnes zaměřujeme na migraci do Evropy a v rámci Evropy. A v jejím širším okolí, ale musíme si zasadit věci do širšího pohledu a přiznat si, že většina migrantů v Africe i v Ázii migruje v rámci svého eh, rodného regionu. Což znamená, že Afričané většinou migrují z jedné africké země do druhé, v 80%. A, a ty eh, vzorce posunů v rámci regionu eh, mají své vlastní charakteristiky a specifika. Já jsem byl kritickým partnerem eh, pro Evropskou unii a její členské státy, zejména při podpoře evropské reakce na velké smíšené pohyby migrantů a uprchlíků do Řecka a na Balkán. Hovořme o konkrétních příkladech. IOM ve spolupráci se svými partnery je dnes eh, hlavní podporou agenturou na 29 eh, zařízeních, kde eh, v současné době je nějakých 19 tisíc uprchlíků a migrantů na, v pevninském Řecku. Tak máme 29 dočasných ubytování po celém Řecku kde v současné době je 4200 dětí bez doprovodu, zranitelných migrantů a uchazečů o azyl. A také jsme mimořádně aktivní, zejména v balkánském regionu. Proč začínám právě odsud? Protože od eh, léta a zejména v posledních týdnech jsme byli eh, svědky nárůstu počtu lidí, kteří přijíždějí na řecké ostrovy téměř o 300%. Eh, to také narostlo na Kypr od roku 2017 do letoška. Ty příjezdy jsou pořád nižší ve srovnání oproti roku 2015 a 16, ale ta čísla představují eh, velkou výzvu pro už tak přetížená příjmová centra v eh, Řecku a v celém regionu. Tady skončím protože to je takové včasné varování. Nechci eh, vytvářet eh, žádnou paniku, ale je třeba investovat do připravenosti, protože ta čísla eh, rostou. IOM je také krajinský partner i mimo Evropu a naše terénní stanoviště kanceláře po celém světě Eh, se zapojí do řady aktivit, včetně eh, reakcí na naléhavé události. V roce 2018 eh, jsme měli 30 milionů příjemců pomoci, včetně 23 milionů lidí na pohybu a, a sem patří 41 odhadovaných milionů vnitřně vysídlených lidí v zemích, jako je Demokratická republika Kongo, Etiopie, Irák, Nigerie a Somálsko, Jižní Sudán a Jemen. Proto vítáme eh, rozhodnutí generálního tajemníka OSN ke zřízení panelu na vysoké úrovni k řešení výzvy vnitřně vysídlených osob se silnou podporou UNHCR, OSHA a IOM. Naše práce jako organizace eh, obsahuje reakci eh, na katastrofy na Bahamách, Indonésii a v Jižní Africe, zejména v Mozambiku, v důsledku ekologických proměn. A ekologické proměny, to jsou samozřejmě nové klíčové faktory pro lidi na pohybu. Patří sem také práce s UNACR při eh, velkých posunech eh, uprchlíků i například tam v Venezuele, ale také eh, v severním trojuhelníku Střední Ameriky. Já mám jenom takovou možná udělat si představu odhadujeme, že teď 4,5 milionů Venezuelanů je vnitřně vysídleno v rámci regionu a pokud se ta situace nezmění, tak jich bude nakonec 6,5 do konce příštího roku a, a díky tomu venezuelská krize je srovnatelná se syrskou krizí objemově. Obě. Také eh, je tady zásadní nárůst populačních toků eh, smíšené povahy. Uprchlíci, eh, uvízlí nebo jinak zranitelní migranti, v převádění nedo, tedy lidé bez, nezletilí bez doprovodu a migranti bez dokumentů zatímco na cestách eh, čelí eh, zásadním eh, hrozbám. IOM odhaduje, že asi 60 tisíc lidí zemřelo na pohybu v posledních 19 letech. 6 tisíc umrtí bylo znamenáno jenom v roce 2017. Musíme nalézt způsoby, jak chránit lidská práva všech, kteří se pohybují, a jak poskytnout tu eh, potřebnou pomoc eh, všem zranitelným. A opravdu je, to je úkol té pracovní skupiny EU, EU IOM, OSN. Eh, tam se podporuje tisíce migrantů v Libii, zejména prostřednictvím dobrovolného humanitárního navratového programu IOM. Kromě podpory EU eh, nabízené uprchlíkům v Libii eh, v eh, rámci UNHCR více než 4600 uvízlých migrantů dostalo pomoc od IOM, aby se mohli navrátit z Libie do své země původu za poslední dva roky. Ale snažíme se také k tomu přistoupit dlouhodobě a holisticky. Snažíme se identifikovat vazby mezi krizovou humanitární pomocí, integrací eh, rozvojových cílů agendy 2030 a zajišťovat, eh, zajišťováním mm, komunitní stabilizace. Evropská unie je proto pro nás klíčovým partnerem. V roce 2018 mm, mezinárodní společenství podpořilo globální dohodu o eh, bezpečné a řízené migraci a generální tajemník OSN eh, nás požádal k řízení eh, globálního migračního rámce OSN zajištění koordinované eh, systémové podpory členským státům při implementaci tohoto globální, této globální dohody. Příští rok proběhne první regionální vyhodnocení implementace této globální dohody. Dovolte ještě několik dalších připomínek. Začnu s Libií. V současné době je eh, v zemi více než 1,5 milionu eh, lidí, kteří potřebují ochranu a pomoc. Je mezi nimi přes 641 eh, tisíc migrantů a 5 tisíc lidí, kteří očekáváme, či jsou stále v těch zádržních centrech. V Libii je také přes 140 tisíc lidí, kteří byli vnitřně vysídleni vzhledem k tomu probíhajícímu konfliktu v oblasti Tripolisu od eh, dubna tohoto roku, eh, čili 141 eh, tisíc vnitřně vysídlených od dubna. Pro nás Libie není bezpečné místo pro migranty ani bezpečné místo, kam se migranti hledají vracet. Vyzýváme a společně s Vysokou eh, komisařkou pro uprchlíky jsme napsali eh, společný dopis Evropské unii a Africké unii. Vyzýváme v něm eh, k ukončení zadržování a řízením způsobem, který zajistí bezpečnost všech zadržovaných vzhledem k přihlednutím ke křehké politické situaci v zemi a k negativním dopadům probíhajícího konfliktu. Zároveň jako organizace teď přehodnocujeme to, je, jak se postavit k eh, těm eh, záchranám a vyhledávání v Libii. Vzhledem k nedávným změnám v libijské pobřežní líce, což je pro nás zdroj eh, obav, a také vzhledem k tomu, že naléhá potřeba stabilizovat ty vyhledávací operace v eh, centrální středomoří, je z našeho pohledu třeba udělat pomoc záchranným lodím eh, v celé oblasti eh, středu, středozemního moře. A zároveň potřebujeme tedy bezpečné mechanismy pro vylodění a nalež, nasadné zpracování. No, nasadné vyřizování. Azylové systémy budou tedy klíčové pro řešení humanitárních výzev v oblasti Středozemního moře. Kapacita a přivídatelnost jsou uhelnými kameny. A proto opravdu doufáme, že nová komise bude z toho překonat ten stávající pad při přijímání eh, společného evropského azylového systému s účastí Evropského parlamentu na základě těch zpráv, které už byly přijaty. Ještě tři další připomínky. Za prvé, když budeme partnerství se třetími zeměmi, tak eh, musíme postupovat vyváženě. Nová komise identifikovala návraty eh, těch legálních migrantů jako prioritu. My Víme, že návraty jsou eh, nedílnou součástí komplexní migrační politiky. Ale je zcela nezbytné uznat, že dobrovolné návraty musí následovat udržitelné návraty. A je absolutně prioritou vytvořit podmínky pro navracené, aby mohli znovu začít se svým životem, aby mohly být plně integrovány do své původní obce a také musíme přihlednout k potřebám těchto komunit, aby eh, ta reintegrace mohla být úspěšná. Příští víteletý finanční rámec EU je podle mě eh, příležitou k eh, komplexnímu řízení migrace. Evropská unie zásadně přidělala tedy prostředky na podporu migrace v nadcházejícím rozpočtu a Doufám, že zajistíte eh, nějaké komplexní eh, eh, řízení finančních nástrojů, aby byl zajištěn skutečný dopad. Mm, za nás my jsme připraveni vést debatu s evropskými institucemi k posouzení těch komplexních vazeb mezi výsledkem rozvojové práce a migračními vzorci podle eh, agendy 2030 pro trvalý udržitelný rozvoj. Pane předsedo, my se domníváme, že ten nadcházející nový pakt k migraci a azylu bude příležitostí pro to, aby Evropská unie mohla podnítit, tedy mohla dát nový podnět eh, celé své politice migrace. Eh, bude si to vyžadovat spolupráci napříč různými politickými oblastmi a mm, také eh, přístup, který eh, se bude snažit překonávat, eh, překonávat rozdíly. Spolupráce s parlamentem bude klíčová a jeho úloha také a my jsme připraveni parlamentu i dalším institucím pomoci při vytváření těchto řešení. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji, milý Antonio Vittorino. Thank you for being here. Děkuji, že jsi tady mezi námi a přeji hodně štěstí do dalších let. Děkuji vám tedy jako generálním řediteli Mezinárodní organizace pro migraci. Chci se veřejně omluvit za pozdní příchod, respektive pozdní přílet z Madridu, kvůli tomu, že v Madridu je velký ruch, vzhledem k tomu, že se tam koná ta klimatická konference a doufám, že vážení, eh, vážený kolega eh, Jarom Lenár se, se tady toho zhostil dobře, já mu za to děkuji že tedy předsedal eh, tom, během toho času, kdy, jsem eh, spěchal na tuto schůzi. A tento bod je naplánován až do 17.25, eh, kde nás čeká krátké hlasování, kde tedy mají všichni přijít včas s hlasovacími kartami. A budeme hlasovat o zprávě kolegyně Roberty Mecoli a navrhuji tedy, abychom udělali pouze jedno kolo otázek, nejprve koordinátoři a potom zbylí poslanci, kteří se přihlásili do diskuse. Samozřejmě všichni jste vítáni a e, nejprve tedy koordinátoři EPP a bude hovořit Paul Rangel za EPP, máte tady slovo. Děkuji. Já bych nejprve chtěl říci, že jsem velice eh, rád a také eh, možná i hrdý na to, že tady máme ehm, před námi Antonia Vitorína. Nejen proto, že, a myslím, že to mohu říci, protože je to můj velice dobrý přítel, ale především proto, že Já jsem ho před 15 lety poznal jako poslance a vím, že je jedním z nejlepších odborníků na tuto oblast, odvádí skvělou práci eh, a velice náročnou práci, protože eh, prožíváme jednu z nejsložitějších chvil od roku 2015. ta situace se stále zhoršuje podle toho, co vidím a e, i v ulicích e, v Řecku situace je opravdu znepokojivá a můžete to skutečně vidět na vlastní oči. Já mám jenom dva velice konkrétní dotazy. Netýká se to úplně e, toků či statistik, ale spíše situace, která se mě velice dotýká. První z těch situací je Venezuela, a tamní vysídlování lidí. Byla tady zmínka, že už se to týká 4,5 milionu uprchlíků z Venezuely. Já jsem to eh, zaznamenal na hranici s Kolumbií v Kokota bylo velice jasné, že ta situace i z humanitárního hlediska je velmi závažná, i když ne tak závažná jako v některých jiných oblastech. Teď jsem byl v Bogotě Eh, na začátku března a ta situace už začíná být neudržitelná, což ehm, potom vysvětluje i určité demonstrace a protesty, které teď se v Kolumbii začínají eh, objevovat. Už to bylo cítit na ulicích, dochází ke střetům mezi uprchlíky a kolumbijci. Druhá situace, která mě znepokojuje, a u níž si myslím, že bychom opravdu velice eh, pozorně se tomu měli věnovat. To jsou uprchlíci v Bosně a Hercegovině. Mě to zvláště zajímá, protože jsem zpravodajem pro Bosnu a Hercegovinu a pokud vím, zvláště v oblasti Bihače je humanitární situace asi jedna z nejhorších a to i ve srovnání s některými centry v Libii nebo v Řecku a Turecku. Mě by tedy zajímalo, jak hodnotíte tyto dvě situace, eh, velice konkrétní, a které mě tedy zvláště zajímají. Děkuji. Děkuji. Nevidím tady Brigit Sipl, která obvykle hovoří za SD. Možná paní Folav si vezme slovo? Gelegenheit, ich werde auf Deutsch sprechen. Ano, využiju příležitosti. Řeknu to německy. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste mezi nás přišel do našeho výboru, že jste si udělal čas na to, abyste se s námi pobavil o tomto velmi těžkém tématu. Tematicky navážu, kde kolega přestal. Situace na eh, vnější hranici EU mezi Chorvatskem a Bosnou. Víte, že situace v Bosně se stále zhoršuje. Je to eh, místo, kde dochází k opravdu velkým humanitárním problémům. Lidé se tam, řekněme, eh, charita, charity se tam eh, nyní vydávají, aby pomáhali všem lidem, kteří tam jsou zaseknutí ehm, tohle to vůbec není, řekněme, standardní situace, nestačí to. Já sama jsem se podívala, jak to tam vypadá. Eh, v podstatě se tomu nedá říct ani tábor. Byla jsem eh, v Byře, eh, v Běhaču a bavila jsem se se zástupci IOM a i oni říkají, že ta situace je opravdu kritická. Počet lidí, kteří se v tuto chvíli nachází v Bosně, je těžké odhadnout, protože eh, uprchlíci se v podstatě snaží denně překonat hranici do Chorvatska. Z řady zpráv eh, vyplývá, že tedy uprchlíci eh, jsou od mm, řekněme, odsunování zpátky na, kor, na chorvatské hranici. Jinak ale je tam um, i zelená hranice, takže v posledních měsíce, měsících se určitě um, pár tisíc lidí přes tu hranici dostalo. E, takže to, co jsme slyšeli o té balkánské trase v posledních měsících, prostě není pravda. A teď je zima, začíná být e, e, místy i mrznout, e, tam vůbec není dostatečná ochrana pro tyto lidi a mm, Teď vlastně tedy z tohohle divokého tábora se lidé snaží dostat přes hranici. Jak vyřešit tohle dilema? Co můžeme my jako poslanci Evropského parlamentu udělat proto, Kromě toho, že samozřejmě používáme parlamentní nástroje, ale co můžeme udělat nad rámec toho? Můžeme třeba spolupracovat konkrétně s IOM, tak abychom dosáhli okamžitého zlepšení na místě. Děkuji. No, I don't see... Tak nevidím tady paní Intveld, ale možná pan Tudoraču ji zastoupí. My jsme to úplně takhle neplánovali. ale stejně jsem měl otázku, zapsal jsem se na seznam řečníků. Pane Vitorino, já velice obdivuji vaši práci a díky vašim zkušenostem komisaře i vaší následné činnosti eh, bych si dovolil položit takovou političtější otázku, a pak také jednu velice praktickou otázku. Politická otázka se týká nové dohody o migraci. Eh, oznámila to předsedkyně von der Leyen. My jsme trochu napjatí, jsme zvědaví, co to bude obsahovat. A z vašich zkušeností, z toho, co jste viděl a slyšel o migraci během své kariéry, co si myslíte, že by mohlo být nové? Něco, o čem jsme ještě neuvažovali, nehovořili, co by možná mohlo přispět k řešení v tom novém eh, mnohé dohodě o migraci. A druhá otázka se týká situace v Řecku a těch statistik, o kterých jste hovořil. Já jsem eh, také viděl statistiky, nechci tedy dělat poplach, ale eh, také jsem viděl velice znepokojivá čísla. A moje otázka je s tím, co se děje v Řecku, s investicemi v Řecku v posledních čtyřech letech, Myslíte si, že Řecko je nyní lépe vybaveno, aby mohlo si poradit s potenciálním nárůstem uprchlíků, nebo jak, jak vnímáte situaci v terénu, máte pocit, že teď jsou nové nástroje, anebo že eh, znovu budeme možná trochu překvapeni tím nečekaným nárůstem uprchlíků. Za zelené paní Strik, děkuji pane předsedo, děkuji pane Vitorino za vaše vystoupení. Já si velice dobře vzpomínám, eh, když jste byl nový komisař, tehdy právě se schvalovaly ty závěry z Tampere a tyto zásady eh, stále jsou slyšet z toho vašeho příspěvku a to opravdu v nás vzbuzuje velkou důvěru. Také jste odpovídal za první legislativní nástroje na základě amsterdamské smlouvy, takže máte opravdu uh, skvělou přípravu na tu vaši současnou práci. Já mám tři stručné otázky. Říkala jste, že návrat do Libie nyní není bezpečný a s tím já plně souhlasím, ale jaký je tedy potom váš postoj ke spolupráci a finanční podpoře libijské příbřežní stráže, protože to potom znamená, že se lidé vracejí na libijské území a do záchytných center. Druhá věc, IOM opravdu dělá hodně eh, v oblasti návratu, dobrovolných návratů. My máme tedy návrh eh, přepracování návratové směrnice, já jsem proto zpravodajkou a mm, vlastně se eh, omezuje množství dobrovolných návratů, je hrozí, že budou až na nule. A mě by tedy zajímalo, jak se na to dívá IOM, jak vnímáte tento vývoj. My chceme účinné návraty, ale Eh, přece ty dobrovolné návraty jsou právě tou nejefektivnější cestou. Dále jste také hovořil o udržitelných návrtech, návratech, což je samozřejmě nezbytné, ale jak tedy vnímat transitní země? Lze to chápat jako udržitelné nebo je lepší používat země původu? Děkuji. Ja. No. Mr. van der Yes, last time I checked our group is... Uh, tak myslím, že naše skupina je větší než komunisté. Budu hovořit nizozemsky. Já jsem se díval na vaši eh, webovou stránku Mezinárodní organizace pro migrace. Tam sbíráte eh, spoustu materiálů o číslech a informacích tedy, podle kterého lze vytvářet eh, správně politiku. A jedno z těch čísel, eh, které mě zaujalo, je, postav, eh, je stanovisko veřejnosti k migraci v Evropě i globálně. V Evropě většina lidí chce méně migrace. Jedna z věcí, které mě osobně na tom zaujaly, že eh, vy jste teda odkazoval na globální eh, dohodu o migraci OSN, že eh, že tyhle ty věci, ty mezinárodní organizace spíš stimulují migraci. Takže spíš nejde o to konstatovat migraci, různá čísla, trvalá určitá migrace, legální migrace a tak dále, čili zapisovat ta čísla, ale spíš jde o to, co pohání ty migrační eh, eh, toky, eh, které lidi v Evropě nechtějí. Já jsem nedávno zčetl zajímavou knihu demografa Smitha a na základě čísel, to znamená na základě objektivní analýzy, on konstatuje, že populace z Afriky vzroste z jedné na 4 miliardy. To nebudou už váleční uprchlíci nebo lidé ve velice špatné sociální situaci. Eh, kteří eh, se teď eh, přesídlují do Evropy, ale bude to spíše střední třída. A já se ptám, jestli migraci spíš fundamentálně nežene demografie z vašeho pohledu a jakým způsobem ty migrační toky lze zasadit, lze zastavit, protože je to jak drama pro další rozvoj Afriky, tak pro další rozvoj Evropy. Děkuji. Just let me Děkuji. Chci jenom říci, že jsem neviděla, že by se někdo hlásil za vaši frakci. Samozřejmě, když se přihlásíte, tak eh, máte nárok vystoupit stejně tak pro EKR. Neviděla jsem, že by se někdo hlásil z EKR a mýlím se snad. Pokud ne, tak teď přecházím ke GUE a to je paní Ernst. Já, ich werde auch in meiner Muttersprache sprechen. No, děkuji. Sie wissen ja, denke ich. Eh, už asi delší dobu víte, že e, se stavíme vůči IOM e, e, z určitého kritického pohledu. To si myslím ale, že je pozitivní. Hledám zde i nové tóny, když třeba hovoříme o Liby a říkáme, že to není bezpečná třetí země. Teď je vlastně tedy to, že když se něco takhle definujeme, to je jedna věc, ale jaké jsou následky nebo důsledky? Co s tím uděláme? Eh, to zna, eh, ty uprchlíci, kteří se tam dostanou, se tedy eh, musí posat zpátky, nebo jak hodnotíte, nebo vyhodnotíte tuhle situaci. Teďka jste dospěl k závěru, že to není bezpečná země, takže jaké to bude mít následky a důsledky. A ta externalizace asilové politiky, která se prohlubuje v posledních letech, to má zásadní dopady na migraci. Když se podíváte na to, co se v skutku děje na vnějších hranicích EU, včetně Libie, eh, co se taky děje ve Středomoří. Myslíte si tedy, že externalizace azylové politiky, tak jak ji nyní podnikáme, je správnou cestou? Že to je vůbec lidsky zodpovědné? A nebo si myslíte, že tady je potřeba dosáhnout změny? A třetí otázka je Balkán. V posledních letech se trošku dostalo eh, mimo radar Eh, málo se o něm hovoří, eh, hovoří se spíše o řeckých ostrovech, o středomoří a podobně, ale co se mezi tím děje na Balkáně, je peklo. Mm, už se tady hovořilo eh, o Bosně. Jak nakládat tedy s tou lidskou situací? Jak nakládat se chorvatskou hranicí s tím, že eh, příslušníci pohraniční strávě, stráže chorvatské stříleli na uprchlíky a podobně. Já ještě zůstanu u té Bosny. Jak tedy eh, jednat? Co tam přesně IOM dělá? Jak s tou situací konkrétně nakládáte? Jak spolupracujete a s kým? Jak se eh, připravujete? na to, že třeba ti uprchlíci přichází třeba už z Řecka, mají za sebou dlouhou cestu a to vlastně odhlížím od toho, že já úplně nevěřím na dobrovolné návraty, vůbec na otázku dobrovolnosti a já si myslím, že to je takový trošku fetiš. Děkuji. Now, as for the rest of the members willing to raise... Takže prosím další kolegy, mám tady tři. Nejprve pan Zdechovský, který ale právě odešel ze sálu. Takže následující paní Keller, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane Vitorino, za eh, to, že jste mezi námi. I já chci říci, že eh, Plně souhlasíme s vaším cílem, aby vznikl evropský azylový nástroj. Víte, že naši předchůdci v parlamentu už na tom pracovali, ale je to opravdu eh, otázka společné tvorby právních předpisů, takže pokud byste měli nějaké nápady, myšlenky, eh, tak eh, určitě si je rádi vyslechneme. Mám tedy ještě další dva dotazy úroveň migrace v Evropě je spíše nižší v letech 2015 šest, než v letech 2015-2016. Pracujete s Evropskou unii i na nějakém krizovém plánu? Mám na mysli teoretickou složitou situaci eh, v nějaké eh, zemi ve Středomoří, eh, která by mohla znovu vyvolat silný tok migrace. Dnes se zahajuje COP25. Můžete nám dát nějaké informace o nějakých dlouhodobých eh, trendech eh, v oblasti eh, klimatických uprchlíků, protože to je věc, se které budeme brzy čelit. Děkuji, paní Mecola. Děkuji mnohokrát. Omlouvám se, mám trochu hlasové problémy. Já bych se chtěla zeptat pana Vitorína ještě nejprve tedy mu poděkovat za práci velice pečlivě sledujeme vaši aktivitu. Vím, že se snažíte eh, zajistit, abyste vystupovala velice jasně a o to nám tady jde. Vy jste eh, okrajově zmínil Libii. Já jsem z Malty a každý den slýcháme příběhy lidí, kteří nasedají na eh, lodě, které by vůbec na moře neměly vyplout a snaží se takto najít lepší život tito lidé většinou nejsou z Libie, jsou z jiných zemí, a buď už nějaký čas pobývali v Libii, podle toho, jaké mají prostředky k dispozici, aby tedy se vydali na tu velice nebezpečnou cestu a pak se nakonec stanou obětí eh, vlastně politických sporů mezi premiéry členských států. Můžete nám dát tedy více informací o tom, co eh, IOM dělá v Libii nebo pro Libii s libijskými úřady, s kým konkrétně, koho zastupují, máme tam vůbec nějaké protějšky v Libii, s nimiž můžeme jednat. A máte nějakou naději na to, že by se ta situace v regionu mohla v blízké budoucnosti zlepšit? Děkuji, paní Kunke. Děkuji. Když jste, pane Vittorino, byl evropským komisařem, tak jste měl na starost spravedlnost a vnitro. A když jste mluvil ve prospěch komplexního přístupu k migraci, kde by se tedy vyvážely eh, humanitární a ekonomické aspekty, hovořil jste o rovnosti zacházení a o srovnatelných právech mezi migranty a evropskými občany a také o společném evropském azylovém systému, který bude zajišťovat ochranu. Eh, od té doby, jak všichni víme, eh, a v důsledku Eh, především bezpečnostního přístupu k řízení migrace, eh, se situace změnila a mě by tedy zajímalo více, jak vy se díváte na tento vývoj eh, z titulu své současné funkce a jaké jsou vaše myšlenky, představy, jak bychom mohli postupovat dále. Děkuji, pane Šimečka. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Vitorino, že jste přišel mezi nás. Já mám tři otázky a jedna z těch otázek, nebo otázek už tady bylo hodně týkajících se Evropy, také otázky na to, co by měla dělat EU vzhledem k tomu, že máme problémy s reformou azylu a migrace. A já mám konkrétní dotaz na Sýrii a plán prezidenta Erdogana vytvořit bezpečnostní zónu pro návrat syrských uprchlíků a dokonce i některé vlády členských států s tím sympatizovaly. Mě by zajímalo, jak toto vnímáte a zda tedy můžete nám říci, jaká je situace a jaké jsou její potenciální dopady. A další otázka tam bych vás poprosil takový globálnější pohled na celosvětové řízení migrace. Hovořil se o balíčku eh, OSN, ale ten také má problémy v Evropě, kdy některé členské země odmítají jej ratifikovat a účastnit se té konference. Vidíte tedy tu celosvětovou spolupráci v oblasti migrace, eh, eh, takže je silnější nebo že se naopak hroutí? například pokud jde o tu globální dohodu OSN. A poslední věc, to souvisí s celosvětovou spoluprácí, to je otázka financování a konkrétně vaše organizace. Eh, Evropská unie je nejvýznamnějším podporovatelem a dárcem této organizace, ale není tady problém v tom, že některé další země ve světě eh, se k tomu nestaví tak pozitivně, aby podporovali vaši práci. No. Děkuji. A nyní pan Zdechovský se vrátil právě včas, aby měl prostor. Tak pokud odložíte telefon na chviličku. Děkuji. Omlouvám se. Já tady hovořím s českými novináři o střetu zájmu našeho premiéra. To je opravdu velmi důležité téma, protože komise eh, konečně rozhodla o té, v této věci a není to pozitivní pro našeho premiéra. Eh, je, je, media jsou toho plná. Každopádně mnohokrát děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Já jsem navštívil tu balkánskou trasu v roce 2015 a všem kolegům mohu říci, že situace tam není horší než v roce 2014-2015. V roce 2015 to bylo neskutečné. Situace tam bylo katastrofální a e, mě tedy zajímá, jaké bude tedy finální řešení pro Libii já se o tom bavím s eh, řadou lidí, i s premiéry, ministry eh, o otázce řešení migrace v eh, Libii. Oni často kritizují EU, říkají, že EU pohlíží na migraci pouze z našeho úhlu pohledu a nevnímají ten africký úhel pohledu. Oni potřebují mnohem silnější spolupráci, protože řada afrických zemí jsou ochotny eh, tedy postupovat v této oblasti, ale zároveň máme hodně vlivu evropských zemí v Libii. Ale dobré by bylo eh, vědět také, Eh, jak na to pohlíží ostatní africké země, které jsou obeznámeny se situací a které by mohly mít dobré nápady ohledně řešení situace? Jak na to pohlížíte vy? A poslední věc, eh, situace v Libanonu. My jsme tam byli na misi. Navštívili jsme eh, uprchlické tábory pro palestince a naše linie, tedy eh, můžeme podporovat tyhle eh, uprchlické tábory a můžeme jim vůbec říkat eh, uprchlíci, když tam jsou lidé už druhé, třetí generace. Nejsou rozhodně typickými uprchlíky. Jak vyřešit problém palestinců v řadě zemí v tohoto regionu? Děkuji mnohokrát a myslím si, že to už je konec otázek. Nikdo jiný už se nehlásil. Takže předám slovo panu generálnímu řediteli Vitorínovi a e, má prostor zodpovědět vaše otázky. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je mi e, potěšením, že jste zde s námi i vy. Děkuji tedy e, ještě jedno za pozvání a pokusím se odpovědět stručně. Eh, nechci nějak narušovat vaše hlasování. Jako bývalý předseda tohoto výboru vím, jak je důležité eh, odhlasovat zprávy, ale eh, ještě jednou mnohokrát děkuji za to, za vlídná slova Paula Hanžela. Mm, dvě otázky, které položil ohledně Venezuely. Za prvé, situace se stává čím dál komplikovanější a v budoucnu to bude ještě těžší protože um, dochází k vysídlování um, Venezuelců. My jim ani neříkáme uprchlíci, říkáme jim uh, prostě 4,5 milionu lidí. Dostali humanitární víza, dočasná povolení pobytu v zemích, byli integrováni ve společnostech daných zemí a Velká část našeho úsilí se zaměřuje právě na hladkou integraci Venezuelců v těchto společnostech, tedy okolních zemí, ale e, je potřeba jasně říci, že už narážíme na hranice schopnosti těchto zemí přijímat další lidi. Tady máme tlak na sociální služby. Například e, oni potřebují přístup ke vzdělání, to je v pořádku. Navíc tam je výhoda toho, že hovoří stejným jazykem, takže tím se to zjednodušuje, ale ten tlak tam je na vzdělávací systém, na e, zdravotnický systém, e, na sociální systém v těchto těch zemích. A nyní tedy po, už začínáme vidět reakce obyvatelstva ohledně tedy zhoršování se veřejných služeb. Takže tady je potřeba s tím něco udělat. My jsme si dělali eh, vlastní eh, průzkumy nebo studie. Ehm, díváme se na eh, to, co se děje s těmito vnitře vysídlenými osobami a vysídlenými osobami a ukazuje se, že většina vysídlených venezuelců vůbec nemá žádnou naději že by se situace ve Venezuele zlepšila natolik, aby se mohli vrátit zpátky. A e, zvažují, že se tedy natrvalo usadí ve své hostitelské zemi. Tady už nehovoříme o nějaké krizi, ale hovoříme o situaci, která bude mít e, trvalé dopady na organizaci těchto společností. E, proto společně s UNHCR jsme založili platformu v tomto roce. Asi 730 milionů amerických dolarů, 60% toho financujeme a e, v příštím roce dosáhneme 6,5 milionů a bude potřeba investovat 1,3 miliard e, amerických dolarů pro podporu zemí v tomto regionu. Nejenom, aby poskytovali pomoc vysídleným Venezuelcům, ale také, aby jsme podpořili hostitelské e, komunity. Teďka k balkánské trase. došlo k nárůstu eh, příjezdů eh, na řeckých ostrovech, ale i tedy podél pozemních hranic na Balkáně. Ta situace na obou místech je kritická. V tuto chvíli v Bezně Horcigovině podporujeme asi 7 tisíc vysídlených osob, eh, uprchlíků, žadatelů o azyl, imigrantů a tak dále největší obovy v Bosně Hercegovině nám dělá, eh, že tedy mm, budování kapacit na to, aby byli schopni reagovat s tímhle eh, nárůstem, eh, prostě není dostatečný. Tam, jsou asi, tam je asi tři tisíce lidí, kteří v tuto chvíli nemají vůbec žádné přístřeší v Bosně a Hercegovině. Takže je potřeba urychlit budování kapacit. To samozřejmě, ale prosím, také je potřeba se pokusit o to, aby bosenské orgány byly trošku efektivnější a rychleji reagovaly na naše žádosti. I pro budování e, vybavení, které potřebují všichni tito lidé, kteří tam e, jsou my několik měsíců čekáme jenom na to, aby došlo k byrokratickému povolení mm, pro budování těchto vybavení. Takže eh, tady vlastně důležité politické téma po, povzbudit eh, bosenskou vládu, eh, aby byla proaktivnější, aby postupovala aktivněji při budování těch potřebných, ehm, toho potřebného vybavení a zařízení blíží se zima, takže to je obrovsky důležité z humanitárního pohledu. Vážím si taky vašich otázek ohledně vnitřní evropské debaty. Říká se, že byste se nikdy neměl vracet zpátky do míst, kde jste byli šťastní. A já vám můžu říci, že já jsem byl šťastný jako bývalý evropský komisař pro spravedlnost a vnitro. A je opravdu nebezpečné vracet se zpátky na tahle ta místa. A každopádně řeknu dvě věci. Základní problém, se kterým se potýkáme dnes, je, že je obrovsky důležité znovu vybudovat vzájemnou důvěru mezi členskými státy v této oblasti. Pokud nemáme vzájemnou důvěru, nedojde k žádným kompromisům a ty budeme potřebovat. A s, na základě své zkušenosti vím, že potřebujeme mít hodnoty, které jsou společné pro všechny, ale ve chvíli, kdy překládáme eh, hodnoty do operací, eh, už je potřeba být flexibilní. Eh, takže tahle ta více rychlostní solidarita je potřebná. Solidarita je zásadně důležitá z mého pohledu. Způsob, jak přenášíme solidaritu do reality, se ale dá diversifikovat. Tady už je možná otázka různé geometrie. A teď se přiznám k jedné věci. Nikdy jsem nechápal jednu věc. Jeden z nástrojů, které jsem navrhoval, když jsem byl na komisi, byla dočasná, tedy um, směrnice o ochraně. Možná si na ně nepamatujete tam se hovořilo o solidaritě. A já jsem si nikdy neuvědomil, proč v letech 2015-2016 se nikdy neobránil, eh, neobrátil na tuto směrnici o eh, dočasné ochraně. Pak jsme otevřeli velmi těžkou debatu o solidaritě, sdílení eh, zátěže. Nemám rád tohle slovní spojení, ale hrozně se používá. A tahle směrnice byla přijata v době, kdy nás bylo teprve 15 členských zemích, ale byla plně součástí AKI v době rozšíření Evropské unie. Takže někdy eh, vytváříme problémy eh, sami pro sebe. Eh, vážím si toho, že si pamatujete na Tampere před 20 lety. V říjnu tedy uběhlo 20 let od závěru od přijetí závěru z Tampere. A když se tady podíváme, určitě stojí za to si je přečíst. Jednak to bylo pro mě důležité z toho pohledu, že jsem na tom působil jako komisař, ale mm, kromě toho tam se hovořil o dvou fází. Minimální společná pravidla, která byla všechna přijata v době, kdy jsem byl komisařem, minimální tedy společná pravidla a za druhé společný evropský asilový systém se společnou definicí uprchlíků. Eh, definovali jsme si, že to bude potřeba eh, takto udělat do roku 2007. Realitou se to stalo v roce 2017, jak víte. A víte taky, jak to bylo těžké. Stále ještě si myslím, že je potřeba mít společný evropský azylový systém, tak jak byl popsán v závěrech z eh, Musíte mít na paměti ale dvě věci, které jsou velmi důležité. Jednak je to legislativa, potřebujete mít soubor pravidel, ale zároveň se musíte zaměřit na to, jak jsou pravidla uplatňována. Eh, jak tedy vnitrostátní orgány ty pravidla uplatňují. Eh, můžete mít situaci, že třeba v jedné zemi ta Eh, ti žadatelé o azyl, řekněme z Afganistánu, mají úspěšnost 1%. Potom jdete do jiné země a stejná pravidla, platí tam stejná pravidla a úspěšnost žadatele o azyl z Afganistánu je, z Afganistánu je 87%, tak tam je nějaký problém. Musíme se tedy zaměřit na kvalitu rozhodnutí, ne pouze na postupy. Proto jsem navrhl, a to byl můj poslední návrh jako komisaře, abychom vytvořili EASO. Úřad EASO. Tam šlo o to, abychom se zaměřili na budování kapacit členských zemích tak, aby se uplatňovala ta stejná pravidla, abychom dosáhli stejnou míru uplatňování těchto pravidel v oblasti tedy eh, poskytování azylu. Samozřejmě k tomu nedošlo, ale těší mě, že dnes eh, evropské instituce poskytují eh, tomuto úřadu eh, dostatečný důraz pro to, abychom toho dosáhli, že už se nezaměřujeme pouze na pravidla a postupy, ale i na způsob, jak se ta pravidla uplatňují ze strany vnitrostátních orgánů. Tady určitě se to pojí s budováním kapacit v členských zemích s podporou EASO. Takže tohle jsou tady jedno, jednoznačně vnitřní záležitosti Evropské unie. Tady musím dávat pozor. Eh, někdo taky řekl, že EU dává nejvíce financů do IOM. Um, ehm, individuálně ale tomu dává nejvíce eh, USA. Takže vlastně nedošlo ke snížení eh, financování pro IOM ze strany USA, stále jsou největším přispěvatelem, ale došlo k určitému posunu v těch příspěvcích, to už e, zmínil předchozí panel počet eh, uprchlíků, kteří budou přesídleni do USA, se obrovsky snížil a to mělo obrovský dopad nejenom na financování pro IOM, ale také v kapacitě, kterou máme pro řešení přesídlování. A proto taky došlo k rozhodnutí Evropské unie a členských zemí eh, ohledně navýšení počtu lidí, kteří budou tedy zde přesídleni nyní eh, vlastně na příští rok to máme asi ve, vý, ve výši 30 tisíc lidí. Pokud eh, to bude pravda, tak členské státy EU budou největší eh, přesidlovací jednotkou větší než Kanada a USA, ačkoliv USA dlouhodobě byla ten největší největším eh, příjemcem a teď bude třetím největším příjemcem. Taky jste hovořili o poklesu tedy počtu dobrovolných návratů, ale eh, to si musíme trošku rozebrat. Tohle to vychází ze dvou faktorů. Jednak tady máme otázku reintegrace, vyhlídku na reintegraci, návrat eh, samozřejmě vede k tomu, že znovu nastartujete tam ten život. Úspěch návratu eh, taky záleží na době pobytu v dané zemi eh, destinace. Pokud máme třeba nějakou krátkodobý pohyb, tak je to velmi úspěšný, ale čím, čím víc se to prodlužuje, tak e, tím méně výsledků přináší tenhle ten tradiční nástroj dobrovolného návratu. Ono je to samozřejmě velmi komplikované téma, protože tady nejde už jenom o, tom, o toho samotného migranta, ale i o jeho rodinu. A život celé rodiny. A to potom vyžaduje úplně jiný dialog než krátkodobý návrat. Ale to je prostě něco, co si člověk opravdu musí prostudovat a analyzovat. Vy jste se ptali na to, co to pohání a já s vámi nesouhlasím a předpokládám, že ani neočekáváte, že budu souhlasit eh, v tom smyslu, že ten, ta globální dohoda podporuje migraci. To je 360 eh, eh, úhelný pohled na věc a z pohledu tedy těch 174 zemí, které jsou členy IOM. 103 podepsali globální dohodu a země, které ji podepsali, my s nimi spolupracujeme na implementaci globální dohody. Ty země, které ji nepodepsali, my, se s nimi, my s nimi spolupracujeme Eh, na mimo tedy eh, rámec eh, této dohody. Někdy to vlastně se překrývá, ale o to tady teď nejde. Co se týče těch motorů, nebo toho, co tedy to pohání, tak upřímně řeknu, že to, co, zažíve, to, co zažíváme, je, že vlastně tady dochází ke zkomplikování té, téhle věci. Většinou to poháněla chudoba, zoufalost a konflikt. Dnes je to mnohem komplikovanější. V tuto chvíli Klíčovým faktorem je, jsou tedy klimatické změny. Ehm, ničení životního prostředí, pokud nemáte rádi spojení klimatické změny. A to je jednoznačným eh, tedy motorem, který pohání mobilitu milionů lidí v Africe. Afrika je kontinentem, kde eh, zničení životního prostředí, zničení venkova a potřeba toho, aby lidé se dali do pohybu, protože jejich tradiční způsob života, tedy zemědělství, už neexistuje, nedá se tam využívat. Tak se dají do pohybu. A proto je obrovsky důležité, abychom se zaměřili na ty vnitřně vysídlené osoby, protože tyhle osoby, pokud nenaleznou nové živobytí v místě, do kterého se nastěhovali, tak se z nich stanou mezinárodní migranti a prostě překročí hranice. A proto vidíme propojení mezi tím motorem, který pohání migraci, vnitřní vysídlením a potom mezinárodní migrací. Eh, kromě toho je motorem i eh, tedy ty demografické změny, eh, příležitosti na pracovním trhu, ano, ale máme zde i jiné motory. Eh, je to samozřejmě jiné v zemi s nízkým příjmem a s vysokými příjmy. Lidé, kteří se stěhují z chudých zemí, mají určitý profil. Ty důvody jsou specifické. Když se podíváme na země středního eh, příjmu, tam ty důvody jsou jiné proč se lidé dávají do pohybu. A proto je potřeba hledat politiky, které, eh, nebo eh, politické přístupy, které reagují na ty jednotlivé pohnutky. A k Balkánu už jsem se vyjádřil. Máme malý, malé zastoupení v Chorvatsku, takže tady nemůžu nějak konkrétně se vyjadřovat nebo detailně vyjadřovat k tomu, co se děje v Chorvatsku, ale Mohu určitě říci eh, něco k tomu, co se děje v Bosně a Hercegovině, kde máme tedy eh, větší zastoupení. Z pohledu IOM si myslíme, že to, co se děje v Libii, probíhá tam válka, která eskaluje v posledních dnech. 140 tisíc Libiců jsou vnitřně vysídleni v eh, oblasti kolem Tripolisu a těm poskytujeme humanitární pomoc. Poskytli jsme dobrovolný humanitární návrat 44 tisícům lidí, migrantů, kteří se takhle mm, dostali do Libie. Někteří z nich se dostali potom do země původu, někteří do Eh, transitních středisek v Agadesu. Někdy není možné je vrátit přímo do země původu, ale je lepší je prostě eh, eh, dostat z Libie, protože jsou v ohrožení života. Ta centra tam se budou zavírat, protože tam dochází k tak zásadnímu porušování lidských práv a lidské důstojnosti. důstojnosti. A Kromě toho se tam napájí eh, ten pašerácký biznis. To je opravdu začarovaný kruh a s tím je potřeba něco udělat. Dokud eh, ta situace bude v Libii takto trvat. Jaké jsou vyhlídky na změnu v Libii k lepšímu? Já budu naivní. Eh, dokud tam bude válka, tak ta situace bude neudržitelná. Je těžké hledat protějšky s nimiž diskutovat. My působíme na celém území Libie. Nejsme, nejsme pouze v Tripolisu, jsme v Bengázi, na jihu. A země se stává nezvladatelnou. Takže tam je situace taková, že válka vytváří prostor pro různé kriminální sítě, které tam nyní působí. Takže vyhlídky do budoucna. Myslíme si, že uprchlíci z mm, Palestiny jsou zejména v Jordánsku, ale jejich víc, je více než milion Syřanů v Libanonu. Situace v Libanonu je velmi komplikovaná, jak víte, a V tuto chvíli si nemyslíme, že Syrie je bezpečným místem pro návrat. Eh, Organizace pro uprchlíky je tedy v dialogu, tak abychom, nebo mm, mm, organizuje dialog, abychom vytvořili podmínky pro návrat syrijských uprchlíků a vysídlených osob do um, ehm, regionů původu. Tenhle ten proces někdy vede eh, vysoký komisař pro úprchlíky OSN. A když eh, se podíváme na tu bezpečnou zónu ohlášenou Tureckem, tak zase vysoký komisař OSN se tomu věnuje. Eh, jedná s, Turky, s tureckými orgány. My máme velké operace v Turecku, v Gazentepu a tam jde od podporu dvou milionů Syřanů v Syrii, takže vlastně ze, z Turecka eh, podnikáme tyhle ty operace v mm, Syrii. Nyní tedy postupně společně s mezinárodními eh, a místními nevládními organizacemi eh, znovu nastavujeme mm, tyhle ty procesy, které byly přerušeny na podporu těch Syřanů v Syrii. Pane předsedo, omlouvám se za to, že jsem hovořil eh, tak eh, heslovitě a mm, rychle, ale samozřejmě je, velmi, je pro mě velkým potěšením se vrátit do tohohle výboru a My jste si připadám o 25 let mladší, to je určitě privilegium. Děkuji. Pro nás je to tež privilegium. Milí příteli Antonio Vitorino, eh, byli jsme eh, velice rádi, eh, že jsme si mohli vyslechnout vaše prohlášení a reakci na každou jednotlivou otázku, jež vám byla položena. A vy by řekli, že telegrafickou, tak to bych to nevystihl dostatečně. Eh, jsem tak rád, eh, že jste učinil zadost eh, pro tuhle složitou věc, která je tak podstatná pro to, co řešíme na Libe. A je to o to silnější, že to bylo před 20 lety. Tehdy to byla silná otázka, teď je to ještě silnější. Děkuji vám a uvidíme se jistě častěji eh, na delegaci také, kterou výbor Libe eh, vysílá na konferenci o migraci eh, po globální dohodě o migraci v Ženevě ve Štrasburském týdnu o 16. prosince. Já tam budu.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 Now, the vote won't be long. tady budeme hlasovat, nebude to dlouhé, ale eh, musíme hlasovat několik věcí o obou zprávách s eh, kolegyně Mecové. Takže vás poprosím o trochu eh, dopředu. soustředíme se na hlasování. Eh, zasuňte určitě kartičky. Takže doufám, že jste všichni připraveni. Nikdo nechybí. Nikomu nechybí kartička. Tak jdeme na to. Jak říkám, budeme hlasovat několikrát, nebude to složité. Kromě toho názvu. Ten první je návrh doporučení k návrhu rozhodnutí Rady mezi Evropskou unii a Švýcarskem o, o v uplatňování některých ustanovení ustanovení rozhodnutí Rady o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí e, Rady o provádění rozhodnutí o posílení přeshraniční spolupráce, zejména o boji terorismu a dalších věcech, e, včetně přílohy a rámcového rozhodnutí a o poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnost. To první se týká Švýcarska, to druhé Lichtensteinská, je to to tež. A myslím, že je třeba o tom hlasovat separátně. Takže nejdříve budeme hlasovat o tom prvním. Jste připraveni? Myslím, že je to jenom jedno hlasování. Ne, dva, dvě, dvě hlasování. Takže to je text. Eh, pro zvážení. Čili teď budeme hlasovat eh, jmenovitě o návrhu zprávy. Zahajuji hlasování. Is it okay? Not any one too many? Not... Tak vypadá to, že eh, je nás akorát všech. Takže končím hlasování. Takže 45 pro, 2 se zdrželi a 2 proti. Znamená to přijato velkou většinou. A teď budeme hlasovat o tom textu samotném této zprávy. Hlasujeme, zahajuji hlasování. Now the vote is closed. Končím hlasování. Opět přijato eh, týmž počtem hlasů. A teď druhá zpráva. Ne, to je všechno? Ne, tak to je všechno. Takže teď eh, Vyhlašuji, že poté, co eh, ukončíme eh, hlasování, tady máme eh, společné zasedání se členy výboru FAM. Myslím, že přijdu i na pódium tady. A je to k nadcházejícímu bodu na pořadu jednání. Takže minuta ticha a potom budeme pokračovat.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 Prostě budeme pokračovat bez dalších průtahů. A jak jsem říkal, zaďme se prosím. Please be seated and try to remain silent. Tak se prosím usaďte a pokuste se zachovat klid, pokud zde zůstáváte. Takže jak už jsem říkal, teď tady budeme mít eh, společnou rozpravu našeho dnešního odpoledního zasedání eh, společně s výborem pro práva žen a rovnost pohlaví. Je to bod 8, eh, ratifikace umluvy Rady Evropy o prevenci a boji s násilím proti, na, na ženách a domácím násilím. Vyslechneme prezentaci Satu Sistonen, zástupkyně ředitelky a právní poradkyně ministerstva zahraničí Finska, která zastupuje finské předsednictví a Rady Evropské unie. Následně vyslechneme prezentaci pana Martina Kajera, náhradníka za Nizozemsko v Evropské komise, Evropské komisi pro demokracii prostřednictvím právo, tzv. Benátské komisi Rady Evropy. A potom vysvětlíme prezentaci paní Irene Rosales eh, z eh, politické a kampaňové eh, kanceláře Evropské ženské lobby a potom bude prezentace Arba Kokaláry a Silvie Spurek, což jsou evropské spolu, Evropského parlamentu evropského přistoupe, k přistoupení Evropské unie k uh, Istanbulské umluvě. Teď jde o to, že nejdříve tady přivítám eh, srdečně všechny panelisty. A vítám tady paní Evelyn Regner, eh, která je tedy eh, spolupředsedkyní této, eh, toho společného slyšení. A teď budeme eh, hlavně analyzovat situaci eh, evropského přistoupení k Istanbulské umluvě a budeme se bavit o dalších možnostech ratifikace. Pokusíme se tedy postihnout tuto debatu. Máme hodinu a myslím si, že tady je dohromady pět panelistů a, a potom spolu zpravodajové, tak to nebude snadné. Takže Já navrhuji, aby každý panelista na pódiu eh, k tomuto přilížel, eh, takže hovořil nějakých pět minut. Bychom měli eh, nějaký manevrovací prostor, aby potom také poslanci si mohli brát slovo. Protože vždycky má nastat prostor pro debatu na každém výboru. A nejdříve tedy kolegyně Evelyn Regner. Vážení poslanci, vážení hosté, eh, už jsme eh, zde měli poměrně eh, plodnou spolupráci mezi Libe a FAM a my se zabýváme nejenom těmito otázkami, o kterých se bavíme obě dnes, které jsou pro nás velice důležité vzhledem k úspěšné mediální aktivitě řady, řady z vás, 16 dní proti násilí na ženách, ale také o, o tom um, dětství žen. Um, to je velice důležité. Jak víte, genderové násilí je uh, velmi důležitou součástí uh, aktivit FAM. Uh, když se podíváte na Istanbulskou umluvu, tak ta byla podepsána už před dvěma a půl lety, čili už před určitou dobou. A Evropský parlament chce tlačit na to, abychom pokračovali rychle a aby se to opravdu ukončilo. Pořád u českých států nepodepsalo a to je příliš mnoho. A v tomto kontextu začneme výměnu eh, názorů eh, prezentací eh, tedy finského předsední ohledně situace v ratifikaci na radě. Naši hosté už byli stručně představeni, takže teď k tomu přistoupíme těm prezentacím jednoho po druhého. A teď tedy eh, dostane slovo paní Sistonen. A jak říkal Juan Fernando, potom eh, bude vždycky prezentace jedna po druhé. A potom zpravodajové a komise a potom debata. Takže nemáme příliš času. Paní systém. Děkuji vám oběma tedy eh, spolupředsedům, eh, vážení poslanci, dámy a pánové, nejdříve poděkuji vašim výborům za pozvání na tuto společnou výměnu názoru k ratifikaci Istanbulské umluvy. Je to velice důležitá otázka a my jsme rádi, že jste tuto výměnu názorů uspořádali. Jak bylo řečeno, já se jmenuji Satu Sistonen a pracuji v právní službě Ministerstva zahraničí Finska jako právní poradkyně předsedám eh, eh, radě eh, Evropské, tedy pracovní skupině a rady k volnému pohybu osob, kam spadá tedy Istanbulská úmluva. Já působím v různých lidskoprávních umluvách ve Finsku a jsem také národní kontaktním osobou pro Istanbulskou umluvu ve Finsku a také tedy eh, pro příslušné otázky. Já jsem o Istanbulské umluvě hovořila při několika příležitostech za našeho předsednictví. Obyčejně začínám tím, že připomenu, proč eh, se tady taková názorová výměna vede. My jsme tady proto, že navzdory eh, silnému závazku učiněnému na evropské úrovni a všem národním snahám Rozsah násilí eh, na ženách je stále eh, důvodem pro zásadní obavy a je to každodenní realita pro desítky milionů žen v Evropě. Docela jistě je to společná výzva, na kterou musíme reagovat. Násilí na ženách není jenom výzvou, ale eh, jedná se o porušení lidských práv a Istanbulská umluva je umluva o lidských právech, eh, která už eh, dnes má 34 eh, vysokých smluvních stran a 11 dalších států a Evropská unie ji podepsali. Jedná se o průlomový na právní instrument, který už teď má pozitivní dopad na život žen, které žijí v Evropě. Podle sledovacího orgánu úmluvy Grenio Sledování implementace eh, ukazuje, že už teď se mění zákony a ochranné a podpůrné služby jsou posilovány. Takové eh, služby jako telefonní linky obětem nebo eh, úkryty pro oběti domácího násilí se rozšířily. To jsou velice konkrétní opatření ke zlepšení životu milionů žen. Je také důležité to, že vysoké smluvní strany, které jsou ve výboru smluvních stran, také doporučují, konkrétní eh, kroky i členům Grevio. To je velice eh, zajímavé, zejména pro EU. Jádrem celé té otázky je, že čím více eh, bude mít umluva vysokých smluvních stran, tím koherentní rámec bude mít v Evropě pro boj s násilím na ženách a domácím násilím. a přistoupení Evropské unie je podstatným eh, prvkem, ale jak víte, eh, eh, přistoupení je hodně vysoko na pořadu Evropské komise stávající. Bylo například identifikováno, že Evropská unie vzhledem k tomu, že bude smluvní stranou, nebude jenom lépe díky tomu sbírat data, ale také bude moci aktivně sledovat eh, řádné uplatňování umluvy na evropské úrovni i ze strany svých vlastních institucí. Důležité také je, jak už jsem říkala, že ehm, být eh, součástí výboru stran posílí také eh, roli EU e na mezinárodní úrovni při odstraňování násilí na ženách. Stojí také za připomenutí to, že Istanbulská omluva byla odsouhlasena všemi evropskými eh, státy, když byla přijata eh, včetně všemi členskými státy EU. A dnes eh, všechny členské státy podepsaly umluvu a už 21 z nich ji ratifikoval. A Unie umluvu podepsala. Nicméně navzdory eh, všemu tomuto, to navrhované eh, rozhodnutí, aby eh, Unie ratifikovala toto, stále vysí na radě. Vzhledem k a snaží se tedy nalézt řešení ohledně implementace úmluvy. Jak víte, parlament, komise a rada se shodují, že Istanbulská úmluva je smíšená úmluva, kde jsou evropské kompetence i kompetence členských států. Navzdory tomu, že rozhodování, rozhodnutí stále neproběhlo na radě, rada přikládá velkou důležitost této otázce a finské předsednictví pracuje na přistoupení Evropské unie k Istanbulské umluvě. Také jsme pod, eh, zbudili ty členské státy, které zatím neratifikovaly tu umluvu, aby tak učinili bezodkladně. chci zdůraznit, že v eh, Dubnu eh, se parlament eh, dotázal ústního, tedy soudního dvora ohledně povahy této úmluvy a rada a se k tomu samozřejmě hodlá písemně vyjádřit. I jakékoliv řízení na radě se musí řídit řízením před soudem. Ale v mezičase můžeme pokračovat v hledání řešení a pracovat na, tom, na, na rozptýlení těch mýtů, které souvisí s tou umlouvám. My jsme eh, se hodně snažili ohledně, eh, o postup při ratifikaci. A, a zejména eh, pracovat se členskými státy, které zatím ratifikovaly. Eh, výzvy eh, pro ratifikaci na straně EU, ale také na straně těch členských států, které zatím ratifikovaly, je třeba otevřeně probírat. Naše předsednictví eh, se pokusilo udržet takovou debatu na pořadu dne a, a postupit tak k ratifikaci umluvy. My jsme například zorganizovali debatu na přípravných orgánech rady, abychom řešili tyto věci které by mohly být problematické pro některé členské státy. Také jsme eh, vyzvali Benátskou komisi, aby eh, předložila své stanovisko k Armenii, těm eh, tedy důsledkům implementace umluvy. Vzhledem tomu, že to stanovisko obsahuje také obecné informace o rozsahu působnosti umluvy, může to být obecně zajímavá informace která se týká i národních ratifikací. Jsme velice rádi, že Benátská komise a pan Kajer jsou zde dnes přítomni, aby předložili stanovisko pro toto širší obecenstvo. Je to opravdu podstou. A také jsme zahrnuli prezentace členským státům, které dávno přistoupily k ratifikaci, i pro členské státy, které mají obtíže s ratifikací. Také se nám podařilo eh, zdůraznit eh, to, eh, ty práce, které byly zveřejněny vzhledně k ochraně žen i jako obětí partnerského násilí. Zprávy, jako je tato, jsou nesmírně, důležité, jsou, jsou nesmírně důležité a my se musíme zaměřit na to, kam to patří. Eh, snažíme se ochraňovat eh, tedy eh, oběti a stíhat pachatele. Naše předsednictví také uspořádalo výměnu názoru o politice proti sexuálnímu obtěžování na straně EU. Prostě je to proto, abychom udrželi tu debatu při životě, abychom se mohli bavit o těchto výzvách a byli schopni nalézt řešení. Děkuji vám and for... Děkuji oběma za tyto prezentace, že jste nám, eh, že jste vlastně se drželi této cesty během předsednictví a teď eh, netrpělivě čekáme na projev pana Kujera z Benátské komise, který nás informuje o tom stanovisku, jehož jste spoluautory k eh, Arménii. Děkuji, dámy a pánové, jsem velice rád, že k vám mohu dnes hovořit. A jsem rád, že tady mohu zastupovat Benátskou komisi a prezentovat nedávné stanovisko k istambulské umlvě. Jedná se o stanovisko, to si vyžádal mm, arménský ministr spravedlnosti. Arménie podepsala istambulskou umluvu 18. ledna 2018 a momentálně prochází ratifikací smlouvy. Veřejná diskuse o ratifikaci úmluvy je ovlivňována určitými e, dojmy, někdy možná milnými dojmy, mluvilo se tady o mýtech. Eh, arménská žádost umožnila Benátské komisi proskoumat některé tyto eh, dojmy. Eh, tím komise se ale neomezila jenom na dojmy a vnímání v té arménské veřejné diskusi. Zkoumali jsme i obdobné diskuse v jiných členských státech, protože víme, že ta diskuse se netýká jenom Arménie. Mluvila jste, paní předsedkyně, o tom, že to je relevantní i pro některé členské státy EU. Hlavní věci, které se ve stanovisku probírají, jsou následující. Že, se Istam, že Istanbulská úmluva není zapotřebí, že Istanbulská úmluva obsahuje některé termíny a pojmy, které eh, jsou v rozporu s, termy, uh, termíny a pojmy, které jsou zakotveny v národních eh, ústavách že Istanbulská umluva by vedla k legislativním změnám, které by byly proti ústavě státu, že Istanbulská umluva zavádí orgán s přílišnými pravomocemi a konečně, že Istanbulská umluva zavádí nové závisky v oblasti azylového práva. Tak já bych chtěla stručně probrat těchto pět otázek. První eh, tedy koncept, že Istanbulská umluva není zapotřebí. Někdy se argumentuje tím, že Istanbulskou umluvu nepotřebujeme, protože násilí na ženách a domácí násilí vlastně v nějaké dotyčné zemi neexistuje. Toto tvrzá, tvrzení je především faktické a musím říct zcela otevřeně, že to eh, není nějak odůvodněno. Eh, výzkumy ukazují, že domácí násilí je široce rozšířený jev. Jedna z nejpodrobnějších studií byla provedena agenturou EU pro základní práva v roce 2014 a tato studie ukázala, že eh, každá třetí žena zažila fyzické nebo sexuální násilí od věku 15 let 18 žen zazn, z, bylo postiženo obtěžováním, stalkingem a každá druhá eh, žena, tedy 55 se setkala s eh, nějakým způsobem sexuálního obtěžování. Eh, tato čísla jsou alarmující, ale tím spíše, že musíme zvážit, že řada žen obvykle toto ani policii nehlásí. Také bych chtěl odkázat na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva. Je to turecký případ Opus versus Turecko, kde eh, soud jasně uvedl, že problematika domácího násilí je obecný problém, který se týká všech členských států. Někdy se říká, že istambulskou umluvu nepotřebujeme, protože problém dostatečně e, řeší stávající mezinárodní právní nástroje. Benátská komise ve stanovisku argumentuje, že Istanbulská umluva má přidanou hodnotu. Je to první smlouva, která se zaměřuje e, konkrétně na násilí na ženách a domácí násilí a také, že má takový celostnější přístup k tomuto jevu. Jedná se například o prevenci zneužívání, trestání pachatelů a ochranu obětí a také zavádí velice konkrétní monitorující mechanismus. A konečně se argumentuje tím, že istambulská umluva není zapotřebí, protože už v nějaké dané zemi existuje uspokojivý národní právní rámec. Podle názoru Benátské komise existence nějaké rozumné eh, vnitřní infrastruktury na ochranu lidských práv neznamená, že není žádoucí i nějaké proskoumání zvnějšku. Je, vzájemně se to doplňuje, nejde to proti sobě. Ano, národní orgány mají jako první povinnost bojovat proti násilí na ženách, ale to neznamená, že nějaký další eh, dohled zvnější formou mezinárodních nástrojů by měl být redundantní. A ještě jedna eh, poslední poznámka k této první kategorii tvrzení. Tato tvrzení nejsou eh, ústavní překážkou. Netýká se to možnosti ratifikace Istanbulské umluvy, ale spíše toho, zda je to žádoucí. Druhá kategorie eh, těch dojmů se týká termínu a pojmů, které Istanbulská umluva používá. To je například otázka pojmu gender. Argumentuje se tím, že zaváděním konceptu genderu Istanbulská úmluva popírá existenci přirozených a biologických rozdílů mezi ženami a muži. Článek 12 eh, Istanbulské úmluvy by tedy byl takovým trojským koněm takzvané genderové ideologie, která má zcela změnit eh, kulturu eh, v jednotlivých státech a nutit je popírat biologické rozdíly mezi ženy a, ženami a muži. Istanbulská umluva pak údajně tedy je v rozporu s ústavou členských států, která eh, uznává existenci dvou pohlaví. Nicméně tento výklad eh, možná do značné míry vyplývá ze zmatení pojmů mezi sexem, eh, pardon, mezi pohlavím a genderem anebo z toho, že v mnoha jazycích ani neexistují samostatná slova. Protože pohlaví se týká nějaké biologické reality, gender se týká sociálních očekávání, která souvisejí s touto realitou. Um, ta sociální definice rozhodně nemá nahradit biologickou definici. Smyslem je řešit genderové stereotypy a předsudky, které jenom podněcují a přikrmují násilí na ženách. Ještě jeden příklad, protože v ve stanovisku jsou různé příklady. Obdobné námitky zněly eh, proti eh, pojmu genderová identita, protože údajně zavádí takzvaný eh, třetí gender, to znamená, to jsou lidé, kteří nezapadají do té binární Eh, do těch binárních kategorií muž, žena. Je třeba říci, že Istanbulská umluva nevyžaduje, aby státy přijaly nějaká opatření k uznání těchto různých kategorií osob nebo aby jim dali nějaký právní eh, status. Jenom potvrzuje, že genderová identita eh, patří mezi důvody diskriminace, která je zakázána a Benátská komise argumentuje tím, že jen těžko Eh, můžeme považovat za neústavní zákaz diskriminace kvůli genderové identitě. Třetí kategorie tvrzení, o které se chci zmínit, je to, že Istanbulská úmluva vyžaduje nejrůznější legislativní změny. Ve veřejné diskusi se problematika eh, sňatku osob stejného pohlaví často Eh, zmiňuje právě v tomto kontextu. Ale podle Istanbulské umluvy státy nemají povinnost legalizovat sňatky osob stejného pohlaví. Pokud nějaká smlouva není proti eh, tomu, že v právu některých států bude nějaký eh, právní nárok, tak to neznamená, že ta smlouva vnucuje tuto povinnost všem státům i státům, které neuznávají takovýto právní nárok a nenutí je k tomu, aby zavedli tento pojem do vlastního právního řádu. Text smlouvy eh, z povahy věci se musí uplatňovat pro velice různorodé právní řády. Během jednání o takové smlouvě tedy eh, se často vybírá formulace, kterou lze použít v různých právních systémech. Například Istanbulská umluva se uplatňuje v zemích, které zákonem uznávají sňatky osob eh, stejného pohlaví. Istanbulská úmluva se nestaví proti takovým právním systémům, ale neznamená to, že by Istanbulská úmluva vyzývala státy, které nepřijaly takovýto právní pojem, aby jej zavedly do svého domácího právního řádu. Vzhledem k časovému omezení, ještě poslední kategorie, to se týká nových povinností v oblasti azylového práva. Stanovisko říká, že ratifikace istambulské úmluvy neznamená, že veškeré genderové násilí je automaticky považováno za v uvozovkách pocituje závažnou škodu, anebo že přístup zohledňující gender bude znamenat, že automaticky všechny ženy dostanou status uprchlíka. Jenom uznává, že ženy mohou čelit některým typům persekuce a nejklasičtějším mm, příkladem je znásilnění. Povinnosti ve smyslu istambulské umluvy tedy nejdou dále než eh, povinnosti plynoucí z mm, judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Obavy, že ratifikace istambulské umluvy by znamenala nové požadavky v oblasti azylového práva, tedy nejsou ničím podloženy. Na závěr, Stanovisko eh, řeší různé pojmy či milné dojmy, které se objevují ve veřejné diskusi v členských státech. Chci zopakovat, že samozřejmě konkrétní stát nebo jiný subjekt jako Evropská unie má pochopitelně úplnou svobodu v tom, zda chce ratifikovat konkrétní smlouvu a být vázán jejími závazky. To je eh, výsada každého suverénního státu. Ale já doufám, že tato výsada se bude uplatňovat na základě eh, diskuse vycházející z konkrétních informací a stanovisko Benátské komise by mělo přispět k takovéto informované diskusi. Eh, pane předsedo, paní předsedkyně, toto jsou hlavní body stanoviska. Samozřejmě rád odpovím jakékoliv další otázky. Děkuji. Eh, Děkuji a nyní dostane slovo paní Rosales, zástupkyně eh, Evropské ženské lobby, která opravdu dělá hodně eh, pro to, eh, aby se istambulská umluva prosadila. Takže máte slovo. Děkuji, děkuji za pozvání. Děkuji, že tady mohu mluvit o, tomto, o této klíčové věci. Evropská ženská eh, lobby je největší organizace, která zastřešuje Združení žen v EU. Spolupracuje s evropskými institucemi více než 20 let a požadujeme, aby boj proti násilí na ženách byl klíčovou prioritou na národní i evropské úrovni. Už jsme tady slyšeli, eh, jaký je rozsah toho problému v Evropě. Násilí na ženách je nejčastější porušování lidských práv, týká se bezpečnosti poloviny obyvatel v EU, dotýká se více než 250 milionů žen a dívek. Eh, už jsme to říkali na posledním vystoupení ve výboru FAM před dvěma roky, že nemůže zavládnout mír a bezpečnost, když se ženy bojí o svou bezpečnost ve svém vlastním domově, na pracovišti nebo na veřejných místech. Ženské organizace v Evropě vnímají Istanbulskou úmluvu jako něco, co opravdu potřebujeme. To je nespochybnitelné. Istanbulská umluva je zásadní pro vytvoření právně závazných norem pro vymícení násilí na ženách, pro ochranu obětí eh, bez diskriminace. A je také třeba zajistit, aby se ženám dostalo spravedlnosti a náhrady. Ženské organizace eh, hodně pracují nebo pracovaly na tom, aby vznikl takovýto silný nástroj. Snažili jsme se také tlačit na to, aby to vstoupilo v platnost, aby se to ratifikovalo a nyní chceme také podporovat monitorovací postupy Grevio. Po letech eh, osvěty eh, konečně všechny členské státy EU podepsaly úmluvu a také EU samotná, což je jasný závazek. Ale stále sedm členských států neratifikovalo a po více než třech letech jednání ani EU eh, tedy nepřistoupila k této umluvě. My máme tu čest, že spolupracujeme s Evropskou koalicí pro ukončení násilí na ženách a dívek, která se skládá z více než 25 organizací občanské společnosti a odborových organizací. Některé z nich jsou tady dnes také zastoupeny. Eh, Evropská koalice vyzývá k tomu, aby EU přijala opatření k ukončení násilí na ženách. Eh, Máme také takový přehled s klíčovými požadavky a z důvody, proč si myslíme, že by EU to měla dělat, jak už o tom mluvila paní Sistonenová jaká je tedy přidaná hodnota toho, aby EU přistoupila k umluvě. Náš kolektivní hlas eh, představuje více než 3800 nevládních organizací a odborů z 49 zemí. To ukazuje obrovskou podporu, kterou Istanbulská umluva v Evropě má. Více než 150 7 tisíc občanů podepsalo naší eh, online petici, kde vyzýváme k tomu, aby v EU eh, skutečně se přijali kroky na evropské úrovni. Násilí na ženách je celoevropská záležitost. Před dvěma týdny na slyšení ve výboru FEM jsme zdůraznili pozitivní dopady umluvy eh, eh, přidanou hodnotu umluvy v oblasti legislativy eh, ve zlepšování ochrany. Nicméně také organizace zdůrazňují, že tady jsou ještě nedostatky, pokud jde o provádění Istanbulské umluvy, zejména pokud jde o specializovanou eh, reakci zohledňující otázku genderu. Je pobořující vidět, že podle toho, kde žena v EU žije, tak se jí nedostane spravedlnosti nebo ani není vyslyšena. A je ještě horší, když vidíme, jak v některých členských státech eh, jsou eh, zpátečnické síly, které neustále úmyslně šíří zavádějící informace, to ani nejsou mýty, to jsou skutečně úmyslně zavádějící informace. A to je proti hodnotám EU a pro, je tady, tady snaha podkopat eh, ratifikaci úmluvy. My velice vítáme zprávu Benátské komise o ústavních dopadech Istanbulské umluvy, protože to vyjasňuje mnoho důležitých aspektů umluvy. Je to skvělé stanovisko a my vám za tu práci děkujeme. Ukazuje, že ten, tím problémem není právní otázka, ale nedostatek politické vůle k řešení. Když některé státy tedy si řeknou, že to nebudou ratifikovat, nebudou provádět Istanbulskou umluvu, tak to znamená, že vlastně chtějí budovat společnosti, kde se nedodržují ženská práva a kde se nechrání eh, vlastně eh, integrita Eh, fyzická integrita žen. Před eh, týdny byl Mezinárodní den proti násilí na ženách. Tisíce žen a dívek vyšly na ulice a hlasitě řekli, že chtějí žít život bez násilí a bez strachu z násilí. Ženy v Evropě očekávají nějaké konkrétní kroky, očekávají, že veřejné orgány se zhostí odpovědnosti a zajistí jim život bez násilí. A proto potřebujeme akci na úrovni EU a proto jsme dnes všichni tady. Musíme zajistit pokrok, aby EU opravdu uzavřela Istanbulskou umluvu co možná nejrychleji. Podle nás je nepochybné, že EU to udělá, protože podepsala umluvu a je tam ten politický závazek. A teď tedy potřebujeme postoupit ku předu ehm, co možná nejrychleji. Pokaždé, když zdržíme tento proces, tak ohrožujeme ženy, Nemůžeme už čekat a naléhavě vyzýváme radu a další předsednictví EU, aby do 25. listopadu 2020 dospěli k rozhodnutí. Je to rok, ale už máme za sebou čtyři roky jednání. V březnu a listopadu Evropská Koalice pro ukončení násilí na ženách svolala eh, meziinstitucionální jednání. Pozvali jsme různé instituce také tam bylo rumunské a finské předsednictví a dále podporující členské státy. Snažili jsme se zajistit, aby toto téma bylo vysoko na politické agendě a abychom překonali zablokování, které už opravdu trvá moc dlouho. Chci nám připomenout, že toto zablokování přetrvává, přestože Rada rozhodla o omezení rozsahu podpisu na několik výlučných pravomocí EU a je tedy opravdu znepokojivé, Eh, vidět, že prostě ne, nemůžeme udělat pokrok, i když se jedná o oblasti, které jsou ve výlučné pravomoci EU. Víme, že je kvalifikovaná většina, která by umožnila pokrok. Měli bychom tedy najít cestu, jak překonat ten princip jednomyslenosti. Eh, je, máme už tady takový precedens v oblasti přistoupení k umluvě eh, OSN o právech lidí s postižení. Po volbách z května 2019 se objevily nové závazky je tady tedy možnost dělat pokrok právě nyní. My jsme přivítali závazek předsedkyně komise von der Leyen a také komisařky Daly, které říkají, eh, že ukončení násilí na základě genderu bude hlavní prioritou Evropské strategie pro rovnost mužů a žen. Také vítáme usnesení parlamentu ze čtvrtka a těšíme se na spolupráci s výborem Libe a FAM. Také se těším na spolupráci se zpravodají Spurek a eh, Spurekovou a Kokalariovou a taky se těšíme na spolupráci s vámi eh, všemi, abychom zajistili přistoupení EU k Istanbulské umluvě. Spoleháme se na všechny europoslance, že budete i apelovat na své vlády, národní parlamenty, na stálá zastoupení tady v Bruselu. Potřebujeme eh, odpovědnost všech členských států, které to zatím blokují. Musíme udělat pokrok pomocí systému kvalifikované většiny. Děkuji a těšíme se na další spolupráci, tak aby opravdu došlo k širokému přistoupení k Istanbulské umluvě. Contribution. E, děkuji mnohokrát paní Rozales, také panu Kujerovi a paní Sistonen. Předtím, než dám slovo komisi, e, dám prostor paní, eh, oběma spoluspravodajkám, paní Kokalary a paní Špurek. Paní předsedkyně, pane předsedo, eh, vážení hosté, dámy a pánové, eh, pocházím ze země, kde boj proti násilí na ženách je považován za ideologii. Istanbulská úmluva byla u nás sice přijata, ale těsně. Po ratifikaci mm, Prezident republiky řekl, že nepotřebujeme tuto úmluvu implementovat. Vláda dokonce plánovala se z této úmluvy stáhnout. A proto si myslím, že Usnesení Evropského parlamentu, které jsme přijali minulý čtvrtek, je obrovsky důležitým politickým rozhodnutím. Je to jasný signál pro všechny evropské muže a ženy, že práva žen jsou jedným, jednou z zásadních hodnot Evropské unie. Já jsem jednou z političek, které bojují za práva žen a eh, která bojuje proti násilí na ženách, eh, domácímu násilí. Věnuji tomu už 20 eh, let své kariéry. Působila jsem jako právnička, působila jsem ve vládě, předložila jsem návrh zákona pro boj s domácím násilím. Já jsem také zdůrazňovala význam izolování nebo oddělení násilníka od oběti. Také eh, se snažíme koordinovat veškeré aktivity <clears throat> na pomoc týraným ženám. Eh, dnes, když působím v Evropském parlamentu, se snažím dosáhnout situace, kdy každá evropská žena, která zažívá násilí, bude vědět, že policie, eh, orgány činné v trestním řízení, soudy budou na její straně. Eh, určitě těch 20 let, které jsem věnovala eh, otázce lidských práv, domácího násilí a týrání žen, mi ukázali, že často jak stát, tak veřejnost um, nedostojí eh, tomu příslibu ochrany žen. Ženy jsou často viněny ze svého týrání a e, násilníci jsou e, jejich, jejich chování je často omlouváno a já si myslím, že Evropská unie může být eh, jakýmsi někým, kdo zaručí určitou úroveň práv a, a proto je taky velmi důležité přistoupení ke Stambulské dohodě, ale to nestačí. Evropská unie potřebuje mít základnu pro nové, nová nařízení, která ochrání ženy před násilím. A proto taky samotný katalog násilných činů Eh, který máme v Evropské unii, eh, je potřeba doplněn, doplnit o týrání žen a domácí násilí. Ženy se nemohou cítit bezpečně ve svých vlastních domovů. To je přece obrovská patologie 21. století. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Kokolary. Děkuji za tuto iniciativu. Um, uspořádat si další slyšení o tomto zásadně důležitém uh, tématu. Já si myslím, že jsme teď všichni rádi, že už se ujala eh, práce nová komise a Ursula von der Leyen ve svých směrnicích eh, pro novou komisi řekla, že udělá maximum pro to, aby zabránila domácímu násilí, eh, že potrestá násilníky. Klíčová mm, priorita zde je přistoupení EU k Istanbulské úmluvě. To tež platí pro novou komisařku pro genderovou rovnost, paní Dali. A spolu s paní Burek udělá maximum pro to, abychom dosáhli toho, že tohle se stane realitou, že Evropa bude vystupovat jednotně proti násilí na ženách, protože podepsání dohody je jednou věcí, ale ratifikace této úmluvy, to už je další krok. A my nepřestaneme v této oblasti pracovat a působit. Evropský parlament si vyžádal stanovisko Evropského soudního dvora a my se těšíme na to, až dostaneme jejich vyjasnění, ale nebudeme v mezičase jenom sedět a čekat. Je potřeba postupovat na všech frontách. Jsem ráda, že Benátská komise, která je zde, díky zprávě o Arménii, tahle ta zpráva je velmi důležitá. Je to důležitým rámcem pro členské státy, tak abychom chápali ústavní dopady ratifikace a jak, jaký to může mít tedy dopad pro další země. Chorvatsko ratifikovalo úmluvu nedávno. Co se z toho procesu můžeme poučit? Můžeme z toho vyvodit nějaká vodítka pro další země. Musíme být kreativnější, a dělat ještě více pro to, abychom dosáhli v téhle oblasti úspěchu. Myslím si, že dnešní diskuse by mohla být poměrně inovativní a eh, mohli bychom se podívat na to, jak pokročit ku předu inova- tedy konkrétněji. Tady jde přeci o otázku eh, zaručení lidských práv v Evropské unii pro všechny občany. Jde o to, aby právní stát byl v Evropské unie jasně zaručen, protože pokud nezaručíme právní stát a lidská práva, nemůžeme dostat Evropské unii, která přece vychází z hodnot. Pro nás, pro všechny přeci Evropská unie znamená um, útvar, který eh, respektuje lidská práva a já si myslím, že tady eh, tedy musíme na tom hodně zapracovat. Těším se na následující debatu. Děkuji mnohokrát. A nyní dám slovo paní Belanda Todino z Evropské komise, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji za pozvání na dnešní diskusi. Jistě nemusím opakovat, proč Istanbulská umluva je tak důležitá. Už to tady zaznělo. Ale chci říci, že to je bezprecedenční politický rámec pro Evropskou unii i komisi, aby spolupracovali, aby bojovali proti násilí na ženách. To je něco, co nám v tuto chvíli chybí. Je to obrovsky důležité, abychom opravdu dokončili proces přístupu k této úmluvě. A Chci také pogratulovat eh, oběma novým eh, spoluspravodajkám, děkuji jim také za jejich práci. Eh, těším se na naši budoucí spolupráci. Parlament i komise by byly vždycky spojenci v boji proti násilí na ženách a zejména také jsme bojovali za přistoupení k eh, istambulské úmluvě. Vítáme iniciativu Evropského parlamentu tlačit ještě více na toto přistoupení a vyžádat si také stanovisko Evropského soudního dvora. Hmm jaký tedy způsob přijetí úmluv eh, eh, platí a jak se k tomu staví rada. Eh, čekáme tedy na termín, který je 31. prosince. Dezignovaná Předsedkyně komise Ursula von der Leyen jasně řekla ve svých směrnicích, že přistoupení k istambulské umluvě je jasnou prioritou a komisařka Dali pro rovnoprávnost dostala mandát, aby dokončila tento proces. Udělá maximum pro to, aby toho cíle dosáhla. Vidíme, že radě je velká podpora pro úmluvu. Všechny už státy už podepsaly do úmluvu a 21 států v tuto chvíli ratifikovali. To je velká podpora mezinárodní úmluvy a bohužel máme opozici v některých členských zemích, což zatím zabránilo tomu, aby rada dokončila ten proces přistoupení k této úmluvě. Tady vlastně jde zejména o milné vykládání genderového konceptu, na němž ta umluva spočívá. Takovéhle Takováto nedorozumění jsou často používána i vůči Evropské unii jako takové. Často se to používá jako um, důvod pro útok na Evropskou unii a pro útok uh, na, na její boj s um, násilím, které tedy vychází z genderových um, identit. A já souhlasím s kolegou z Benátské komise, že v této oblasti tedy potřebujeme eh, popracovat. Měli jsme taky, eh, Irena prezentovala koalici nevládek, mm, na, této, na tom všem pracujeme, ale z pohledu konkrétních kroků jsme si vědomi toho, že eh, může být těžké dokončit proces eh, přistoupení k této úmluvě. Víme, že na radě tedy je opozice vůči tomu. Eh, a pokud to tedy nebude možné, máme mandát předsedkyně komise abychom hledali alternativní cesty, jak podpořit ehm, oběti domácího násilí eh, a jak ehm, navrhnout minimální standardy pro boj s tím eh, genderovým násilím. Jenom jsem tady chtěla znovu potvrdit, že DG Justice udělá maximum pro to, aby tahle ta práce proběhla řádně a Víme také, že oba výbory parlamentu, které jsou zde dnes zastoupeny, jsou eh, zavázány tomuto procesu, také tomu zavázáno finské předsednictví. My vám všem za to děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Samozřejmě budeme eh, spolupracovat i s následujícími předsednictvími. Eh, děkuji mnohokrát, děkuji všem panelistům, děkuji mm, oběma spolu pravodajkám, děkuji komisi. A nyní dáme prostor diskusi všem členům, kteří vyjádřili zájem, kteří zvedli své kartičky. Ale zbývá nám 10 minut do konce, do plánového konce tohoto zasedání. Pokud eh, překročíme tenhle plánovaný konec, tak eh, budeme, zůstaneme bez tlumočení a bude to tedy pouze v angličtině. Takže prosím, eh, udělejte ty otázky co nejstručnější, abychom ještě měli prostor na odpovědi. Takže jedna, otá- jedna minuta na otázku, dvě odpovědi na, tedy dvě minuty na odpověď. Uri. Okay. Yes, yes, I had noted you. And yes, Fitzgerald, I see you too. So I suggest one minute, so that there will be two minutes to reply for each and every one of the panelists. Takže prosím velice stručně všechny. Paní Rajke. Děkuji, pane předsedo. Zkusím eh, to velice eh, stručně, ale nejdůležitější je, co říká Irene je třeba dát eh, navenek najevo, že pokud to členské státy nebudou eh, ratifikovat, tak to bude eh, ne kvůli právním problémům, ale kvůli politické vůli. A to studie zcela jasně ukazuje. A ta otázka se týká sběru dat. Máme už tak trochu přehledu o tom, v jakých částech Evropy je dosaženo ten počet pro umytování přístřeší je 1 na 10 tisíc. U nás to tak určitě není. A potom ještě e, nabídka FAM a LIBE, abychom měli meziparlamentární zasedání s poslanci z různých členských států, abychom se dověděli něco o té ratifikaci. Protože v parlamentech jsou eh, různí lidé po celé Evropě opravdu odhodlaní k té ratifikaci, takže kdybyste nám, eh, bychom se s nimi mohli eh, o tom popovídat. Děkuji vám, děkuji za stručnost. Teď pan Spéke. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem a panu Kojerovi také, říká pan Šimečka ohledně toho, že rozstýl ty mýty související s umluvou. Já tady mám eh, ty eh, právní otázky. U nás na Slovensku eh, neratifikovali vlád země a v minulém týdnu parlament byl pro usnesení, který požádal, kterým požádal vládu o stažení podpisu. Dokážete si představit, že Evropská unie přistoupí k umluvě, navzdory tomu, že některé členské státy eh, zatím neratifikovaly? Bylo by to možné? Nebo jaké problémy to vytvářelo při implementaci umluvy? To bude asi na paní Sistonen nebo na zastupce komise otázka. Paní Fitzgerald? Děkuji vám za prezentaci, myslím, že byla nesmírně, nesmírně zajímavá. Velice stručně, myslím, že tady jsme svědky nesmírně eh, zajímavé debaty. Eh, to je třeba říci, je to politická otázka. A když se podíváte eh, na to, co se tomu vyčítá, tak to vůbec není pravda. Eh, hovoříme tady o popíračích klinatu, ale tady jsou popírači násilí. Tady víme hluboce zakořenění sexismus při eh, boji s násilím a musíme eh, tohle implementovat na vysoké úrovni. A tohle je jedinečná příležitost to učinit z různých důvodů zmíněných zástupcem komise, který, myslím, hovořil opravdu velice pěkně o tom, kam eh, se eh, vydat. Zejména v eh, zemích, kde tohle to probíhá. Pokud jde o tento typ násilí, tak myslím si, že tohle je opravdu velice podstatné. Musíme pokračovat tedy v tomto. Děkuji vám eh, za všechny prezentace, říká paní Grandes. Už bylo eh, řečeno, že tady ten důležitý trend, eh, který tlačí ty zpátečnické síly. Máme tady různé, různé síly tady a důležité, důležitý je ten sběr údajů, ale já si říkám, jestli eh, tady také není eh, úmyslem lépe sbírat data eh, sociálně-ekonomických profilů, k sociálně-ekonomickým profilům. To vůbec není užitečné. To by nám pomohlo vyhnout se všemu a lépe harmonizovat možná na tu situaci v jednotlivých zemích. protože se to v různých zemích uznává prostě různě potřebuje lepší harmonizaci a lépe eh, pochopit to, jak eh, to souvisí se socioekonomickým statusem. Paní Salasalany. Děkuji, pane předsedo, eh, za slovo. A velice děkuji Benánské komisi za to, eh, co tady eh, říkala. Tohle vlastně ukazuje, jak, ten neokon, jak ta neokonzervativní eh, vin, vítr, který tady fouká Evropu, aktivně působí proti lidským právům a právům žen. Mám otázku pro paní Rozáles. Otázka pro oběti eh, moderního otroctví. A pak tady máme eh, velice konkrétní otázku, kterou musíme eh, řešit. Například není tady žádná možnost přístupu k ochraně. Z jakého pohledu jsou tady ty konkrétní kroky, eh, které je třeba přijmout, abychom se posunuli lépe vpřed v těchto oblastech, zejména pokud jde o eh, ženy, migrantky. Děkuji paní Orsolany a děkuji vám eh, také za to, že se vaše děti tady chovají tak skvěle. Teď eh, dostává eh, slovo eh, paní Bjork. Ano, mě také, mě také ty děti dělají velice dobrý dojem. Já už jsem tak znechucená a tou homofobií a misogynstvím, jak se to tady spojuje a jak se to používá, proto aby nás byli rozděleni. Já bych eh, byl, aby Istanbulská umluva dala eh, spoustu eh, práv různým lidem, například Kyrosovám, ale to nečiní. My nemůžeme přijmout to, že tyto skupiny budou staveny proti sobě. To je naše politická práce, protože je to politická bitva. Chránit práva všech a Měli bychom mm, zdůraznit, že tohle je nejlepší mezinárodní instrument. A pokud členské státy si to přejí, tak také další oběti četrového násilí. Ale členské státy mohou a nemusí tohle dělat. Komise eh, také údajně eh, říká něco k dalšímu plánu B, takže eh, na to jsem se chtěla zeptat. Teď neratifikovala sedm, jak posunout to? Tak zkusme to zmenšit. Až se tady setkáme za rokem, tak možná i bude pět nebo tři a potom už bude ti naprosto beznadějní. Možná, že nějak takhle bychom mohli vést paralelní strategii. Dobrá. A teď pan Jury. Děkuji, já jsem ze Slovenska a na Slovensku. Jak víte, se dvakrát hlasovat v Národním parlamentu a tam ústavní eh, většina odmítla islamskou úmluvu. Já jsem eh, také hlasoval proti, protože, eh, jak říkáte, jsou tady zásadní překážky v, tom, v té definici pohlaví. A když jsme se o tom bavili na Slovensku, tak eh, eh, to nikdo neodmítal, protože by eh, schvaloval násilí. A pokud to někdo říká, jak to říká, jak to slyším paní Rozales, tak to, to, tak to je opravdu klamavé. The word gender, and we would be happy to ratify it. Because when you have to explain the word gender for five minutes here, it obviously isn't uh, clear and isn't uh, uh, good uh, defined. Uh,